Dobrý den, kolegové. Začneme, ale já pozvu pana Hampla na podium, protože tady pro vás máme místo. So, good morning, everybody. And what... Děkuji. Dobrý den všem. Bylo vám sice oznámeno, že bude předsedat Claude Moraes, ale budu předsedat já. Claude Moraes se omlouvá, na poslední chvíli nemohl přijít, eh, takže budete to muset vydržet dnes dopoledne se mnou. Jsem velmi ráda, že se dnes účastní 29 poslanců národních parlamentů ze 14 členských států což je asi polovina členských států, ale já jsem si jistá, že to bude dostatečně zajímavé, aby příští rok, až budeme mít stejnou debatu, budou zastoupeny všechny členské státy. Dnešním tématem je demokracie, právní stát a základní práva. Evropském parlamentu v uplynulých letech jsme hovořili o tomto tématu opravdu hodně, protože evropská integrace, evropská spolupráce je velmi často definována z hlediska praktických materiálních věcí, eh, policejní a justiční spolupráce, vnitřní trh, často se hovoří o ekonomice. A často zapomínáme, že Evropská unie je společenstvím hodnot a tyto hodnoty jsou stanoveny v článku 2 smlouvy. To je to nejdůležitější. Když se na to podíváte do článku 2, tak tam jsou stanoveny naše hodnoty. A já si myslím, že tyto hodnoty tam byly naformulovány opravdu skvělým způsobem. Napsali je diplomaté a úředníci, kteří odvedli skvělou práci, ale v posledních letech cítíme, že tato slova, tento článek, musí být promítnut do praxe. Musíme jej uvést do praxe a musíme také definovat, co to vlastně znamená. Jsme hovořili o sdílení hodnotách. Co to vlastně znamená? My jsme se ještě před tímto zasedáním eh, bavili o Brexitu a říkali jsme si, že jsme narazili na nové vlny imigrace a teď říkáme, že nově příchozí do Evropské unie se musí překlonit k našim sdíleným hodnotám. Ale co to je ty sdílené hodnoty? Definování těchto sdílených hodnot, to není jednoduchá debata ani jednorázová debata, je to permanentní debata na národní úrovni, na místní úrovni, ale musíme čím dál více vést tuto rozpravu také na evropské úrovni, protože je to základ pro naše spolupráci. Když hovoříme o azylu a imigraci, o policejní a justiční spolupráci, o potírání zločinu, o potírání terorismu společně, ale hovoříme také o Rozšíření hospodářské spolupráce, to znamená, že si musíme vzájemně důvěřovat, musíme být přesvědčeni, že pracujeme na základě stejných hodnot a principů že se můžeme spolehnout eh, na systémy těch druhých, to znamená třeba na soudnictví. Když třeba bojujeme proti korupci, že máme stejný základ, protože to je zcela zásadní pro vnitřní trh. Ve všech eh, oblastech politiky je důležité, abychom začínali ze stejného výchozího bodu. Evropský parlament v uplynulých dvou letech eh, připravuje návrh pro evropský mechanismus nebo pakt, jak tomu říkáme, pro demokracii, právní stát a základní práva, protože Máme pocit, že v Evropské unii je spousta právních nástrojů, aby se vymáhala například eh, environmentální pravidla nebo kartelová pravidla a tak dále, ale máme velmi málo nebo téměř žádné nástroje, abychom dohlíželi na dodržování článku 2. A máme také nějaké konkrétní příklady z minulosti, kdy neexistence konkrétních nástrojů vedla k velmi delikátním situacím. V říjnu minulého roku Evropský parlament přijal zprávu, kterou jsem měla tu čest a potěšení připravit společně s kolegy, kteří se také vyjádří za chvíli. A ten mechanismus, který jsme vypracovali, je založen na řadě principů. Jedním z principů je to, že všechny členské státy by měly být posuzovány na stejném základě. Měly by existovat, měla by existovat eh, objektivní pravidla. Druhá věc je, že by to měl být mechanismus, eh, který by umožňoval neustálé monitorování Nejenom v případě, že máme pocit, že v některém členském státě je něco špatně, ale prostě mělo by to fungovat neustále. Mělo by to být také založeno na důkazech. Mělo by to také vycházet ze stávajících nástrojů. Nemusíme znovu objevovat něco, co už funguje. Je zde spousta nástrojů, jako například roční justiční scoreboard, máme také antikorupční zprávu. Teď myslím, že to tedy komise stáhla, doufáme, že se k tomu zase vrátí. Máme pluralismus médií, máme zprávu o základních právem, máme také ověření kooperačního mechanismu pro Rumunsko a Bulharsko. Prostě existuje celá řada nástrojů, Kdybychom je spojili, tak už bychom měli velmi dobrý roční mechanismus na sledování stavu demokracie, právního státu a základních práv v členských státech. Velmi důležitým principem, a je to velmi aktuální pro dnešek, je také zapojení národních parlamentů a spolupráce s nimi, protože to samozřejmě nemůže fungovat, když nebude žádná podpora v členských státech. A definování sdílených hodnot a sdílených standardů, to je práce, kterou musíme realizovat společně. Není to jednoduché. My v Evropském parlamentu se tady vidíme každý den, máme příležitost každý den spolu hovořit, a konfrontovat své myšlenky, názory, abychom se navzájem pochopili, porozuměli, a naučili se důvěřovat jeden druhému, i když máme různé názory. Ale je to mnohem těžší, když se každý den nevidíte. A proto doufáme, a to bude mé slovo na závěr, že takovéto rozpravy se stanou každoročním standardem. Ale také doufáme, že během času budeme mít více možností v průběhu roku, kdy budeme moci vést takovouto výměnu. Jeden z návrhů, o kterém diskutujeme v rámci zprávy, o které jsem právě hovořila, je, že každý národní parlament by jmenoval zpravodaje, to by byl jeden člověk, který by fungoval jako kontaktní osoba mezi Národním parlamentem a Evropským parlamentem k tomu specifickému tématu demokracie, právního státu a základních práv, protože to by opravdu zjednodušilo propojení s národními parlamenty. Doufám, že kolegové z národních parlamentů předloží celou řadu nových návrhů, jak by se měla formovat tato spolupráce, jak si myslíte, že bychom měli vést tuto debatu o sdílených eh, hodnotách. To naše setkání o Brexitu dnes ráno mě přišlo velmi zajímavé, velmi užitečné. Doufám, že bude více takovýchto malých neformálních setkání, protože v tomto formátu je možná jednodušší vybudovat důvěru než na velkých formálních zasedáních. To je tedy z mé strany vše. Postup dnešní debaty bude takový. Máme dva panely, kde si vyslechneme úvodní projevy dvou řečníků v prvním panelu. Já je za chvíli představím. Každý z nich bude hovořit asi 10 minut a pak zde bude prostor pro otázky a odpovědi. A tak to tedy bude fungovat. Poslanci Evropského parlamentu pouze zvednou ruku, já budu vědět, kdo jste, dám vám slovo. Poslanci národních parlamentů se musí zaregistrovat. Já myslím, že pokud zvednete ruku, ukážete tady eh, uvaděčům, že máte zájem, tak eh, oni za vámi přijdou a zaregistrují vás. A vždycky budeme mít dva poslance Národního parlamentu a jednoho evropského poslance. Takže ten formulář, když budete žádat o slovo v prvním panelu, je modrý a žlutý je pro ten druhý panel. Takže tak to uděláme, ale pokusíme se být co nejméně formální, já se pokusím dát slovo maximu lidí, ale také spolehám na vás, že se budete držet nějaké rozumné délky při svém vystoupení. Prosím, dvě, maximálně tři minuty, to by bylo dobré. Zahájíme tedy první panel a já nejdříve požádám pana Fonseka Moriu, který je zástupcem generálního ředitele z DG Just, což je generální ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele v Evropské komisi. A potom dám slovo panu Václavu Hamplovi, který je předsedou eh, výboru pro evropské záležitosti v Českém senátu. Takže také 10 minut a potom budeme mít prostor pro otázky. Takže prosím, pane Morio, máte slovo. Děkuji, děkuji paní Intveld za pozvání. Omlouvám se, že se nemohl zúčastnit pan komisař Timmermans. Dámy a pánové, V roce 1990 jsem se s Jacquem Delorsem zúčastnil prvního zasedání v Římě mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem, takže jsem vlastně pamětníkem tohoto prvního setkání. Teď jsem opravdu velmi rád, že se mohu zúčastnit podobného jednání, které se bude týkat eh, demokracie, právního státu a základních práv. A budeme zde diskutovat o této zprávě, která je výsledkem skvělé práce paní Sophie Intveld a jejich spolupracovníků. Předseda Timmermans už řekl, že komise plně podporuje cíl tohoto usnesení a sice zajistit, že naše společné hodnoty a názory budou dodržovány. Jde o to, aby se ten článek 2 smlouvy o Evropské unii promítnul do praxe, jak jste říkala. Diskuze tedy není o cíli jako takovém, ale o nejlepších prostředcích, jak tohoto cíle dosáhnout. V tomto smyslu komise plně podporuje, podporuje myšlenku v tomto usnesení navázat mezi parlamentní dialog mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty. Upřímně doufám, že dnešní meziparlamentní zasedání nebude jen jednorázovou záležitostí, ale bude to začátkem skutečného, trvalého dialogu mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem ohledně toho, jak implementovat eh, naše společné hodnoty v Evropské unii. Já jsem přesvědčen, že musíme jít cestou společného porozumění toho, jak bychom měli hájit naše společné hodnoty a to jak na evropské, tak na národní úrovni. Je zde celá řada důležitých témat, eh, která si zaslouží být diskutována v tomto meziparlamentním dialogu. Například se musíme zamyslet nad tím, jak zajistit, že existující zprávy o situaci demokracie, právního státu a základních práv eh, v Evropské unii budou nejenom diskutovány na evropské úrovni, ale také na národní úrovni především v národních parlamentech. V tomto smyslu ta základní myšlenka usnesení, a sice zveditelnit a zpřístupnit data existující na evropské úrovni, také na národní úrovni, se zaslouží plnou podporu. Máme Benátský výbor, Radu Evropy, Evropskou agenturu pro základní práva a tak dále. Je zde celá řada organizací, které přispívají k monitorování právního státu, demokracie a základních práv v našich členských státech. Tyto zprávy a stanoviska těchto organizací si také zaslouží plnou pozornost národních parlamentů. Evropský parlament v tom musí sehrát důležitou roli, protože musí zpřístupnit a zpřehlednit existující zprávy týkající se členských států. Další téma k diskuzi na tomto meziparlamentním setkání jsou různé dostupné možnosti nových možných mechanismů k ochraně našich společných hodnot. Samozřejmě usnesení Evropského parlamentu, nebo tedy ten pakt o demokracii, stát, eh, právním státu a základních právech eh, je takovým základním kamenem a bylo by zajímavé vyslechnout si národ, názory národních parlamentů. Pak jsou tady další myšlenky, které si zaslouží naše pozornost. Připomenu například, že Rada v roce 2014 eh, zahájila dialog o právním státu. V listopadu Komise vyhodnotila tento dialog a většina členských států zdůraznila, že je důležité pokračovat v tomto dialogu a že je nutno vést tyto debaty ještě častěji. Měly by být lépe strukturovány a zaměřeny více na výsledek. Dialog o právním státu by měl být také zrevidován na konci roku 2018, aby se zvážila možnost aby z tohoto dialogu byla roční peer review. Jak víte, místo předseda Timmermans už zdůraznil, není to pro vás žádné překvapení, paní Intveld, že některé myšlenky obsažené v usnesení vyvolaly u nás v komisi pochybnosti. Především pokud jde o tu roční zprávu a politický cyklus o demokracii, právním státu a základních právech, který by připravil výbor expertů. Místo předseda Timmermans také zdůraznil, že z politického praktického hlediska by bylo velmi těžké najít meziinstitucionální dohodu na toto téma mezi všemi zúčastněnými stranami. Komise je toho názoru, že v této chvíli nejlepší by mělo být co nejlépe využito těch stávajících nástrojů. Měli bychom se vyhnout duplicitám. Akty a nástroje, které už máme k dispozici, představují efektivní prostředky k tomu, abychom mohli hájit a podporovat naše společné hodnoty. Komise vytýčila svůj rámec pro právní stát, který teď uplatňuje v případě Polska. Takže zde nejsou žádné pochybnosti ohledně toho, že komise bere ochranu právního státu velmi vážně. V tomto smyslu je komise vděčná za podporu, kterou jsme dostali od vás, od Evropského parlamentu. Další existující nástroje jsou klíčové pro zachování našich společných hodnot. Například komise nadále pomáhá členským státům ve zlepšování efektivity národních právních systémů, justice, máme tu justiční skorovací tabulku a tak dále. V příští panelu bude prezentována právě tato tabulka pro rok 2017. Aby byla listina základních práv efektivní v terénu, tak komise podporuje vzdělávání soudců, a osvětovou kampaň mezi všemi, kteří se pohybují v oblasti práva v členských státech. Je třeba také pracovat na prohloubení vzájemného porozumění, pokud jde o dodržování základních práv. Aby se základní práva lépe uváděla do praxe, bude komise co nejlépe využívat existujících nástrojů, které dávají jisté pravomoci nevládním organizacím a orgánům, které vymáhají uplatňování těchto práv na národní úrovni. Komise podporuje práci na lepším pochopení různých výzev, které stojí před občanskou společností a před jejich organizacemi. Jak se tento prostor vyvíjí v členských státech? Komise. Také chce aby Evropská unie přistoupila k listině základních práv. To podpoří efektivitu evropského práva a také to dá větší konzistentnost ochraně základních práv. Obecně komise neustále hodnotí, jak mohou být nejlépe využity existující nástroje a je připravena vést eh, dialog s národními parlamenty a s Evropským parlamentem. Já jsem přesvědčen, že meziparlamentní diskuze o různých otázkách a možnostech pomůže identifikovat nejlepší způsob, jak učinit eh, společně konkrétního, konkrétní pokrok. Dámy a pánové, musíme se mobilizovat kolem našich společných hodnot. S našimi partnery musíme pracovat na koncentru. Ochrana základních eh, a společných hodnot Evropské unie je společnou zodpovědností všech institucí, jak na evropské, tak na národní úrovni. Je vedena široká reflexe o budoucnosti Evropské unie a v této chvíli je uklidňující vidět, že národní parlamenty a Evropský parlament jsou připraveny pracovat společně na této důležité otázce. V Bílé knize Komise o budoucnosti Evropy demokracie Právní stát a základní práva jsou hodnoty, které nás propojují. Lid Evropy spoléhá na tyto hodnoty. Já doufám, paní Intveld, že toto vystoupení jménem místo předsedy Timmermanse je adekvátní pro vás. Děkuji, děkuji. Ono je to opravdu skvělé, ale samozřejmě se vždycky musíme snažit se zlepšovat a v tuto chvíli předám slovo panu Hamplovi, prosím. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, milí kolegové, dámy a pánové. Demokracie, pluralismus a právní stát a respektování základních lidských práv, to je samozřejmě nejdůležitější aktivum, které v Evropě máme. Bohužel evropská historie nám ukazuje, že demokracii nelze vždy vnímat jako samozřejmou fašismus v Německu, v Itálii, komunismus v bývalých státech eh, sovětského bloku a východní Evropy, to vše, to vše samozřejmě přišlo k moci prostřednictvím demokratických procesů v původně demokratických zemích. A to je jasným důkazem toho, že demokracie není samozřejmě nějakým tajemným způsobem ochráněna navždy. A povinnost, povinnost chránit demokracie a její zachování, to je přesně ten hlavní úkol. Ne, máte nějaký problém? Ne, ptá se řečník tak v každém případě tato povinnost je opravdu nejdůležitějším a klíčovým úkolem všech států. Touha pomoci je samozřejmě něco, co se skrývá v hloubi lidské duše a ten, kdo chce získat větší podíl na moci, než mu náleží, eh, bude vždy v podstatě existovat. A proto tu jsme, abychom se navzájem podporovali, abychom spolupracovali, abychom navzájem bojovali za demokracii, což si myslím, že je zcela logické. Kromě toho, eh, já jsem původně medic, takže velmi často používám eh, metafory, připomínající lidské, lidské tělo. A proto říkám také ve chvíli, kdy přestane fungovat jedna část lidského těla, tak trpí samozřejmě celé tělo. A proto také říkám, že ve chvíli, kdy začne trpět demokracie v jednom z členských států, tak to přímo či nepřímo samozřejmě bude mít dopad i na státy ostatní. Ve všech těchto aspektech musím říci, cítím opravdu velmi velký respekt vůči všem snahám chránit demokracii a také ke snahám, které se snaží opravdu zlepšovat spolupráci. Což je v pořádku a je to jasné. Nicméně ta otázka, která tady vyvstává, je, jak tak činit, aby to bylo opravdu efektivní ve své zemi cítím vysokou národní citlivost vůči všemu, co v podstatě může být vnímáno jako vliv zvenku. Hovoří o tom mnozí populističtí politikové, kteří neustále poukazují na Brusel a říkají, že to je ten špatný Brusel, který nám neustále něco diktuje. A tady si myslím, že rozhodně některé, některá korektivní opatření jsou zde zcela na místě i v mezinárodním zájmu. Takže v každém případě je to velmi, velmi citlivé téma, které je třeba zohlednit. Z právního hlediska tady máme článek 7 smlouvy o Evropské unii, což si myslím, že je něco, co je třeba vnímat jako nástroj poslední pomoci v nouzových situacích, to znamená v situacích, kdy, kdy opravdu dochází k porušování svobod, k porušování svobody projevu a podobným fenoménům. Ať už kontinuální systém monitorování či kontinuální dialog v rámci EU ať už je to například to, co nabízí, ne, v tuto chvíli, jak se navrhuje Evropský parlament. Zdali je to tedy tento správné řešení? No, nevím. Samozřejmě všechno musí vycházet ze společného dialogu. Já si myslím, že společného dialogu nebudeme mít nikdy dost. Samozřejmě vždy za určitých podmínek, protože ono to není vždy jednoduché. To znamená, Vždy je třeba vést dialog za předpokladu, kdy si obě dvě strany budou umět naslouchat. To znamená, že jde o dialog, v rámci něhož si lidé budou naslouchat a nebudou pouze se navzájem obvinovat. Monitoring na základě odborných zpráv, eh, tak to je rozhodně přidaná hodnota. Samozřejmě, že v tom spočívá určité riziko, že vás budou lidé kritizovat. A proto také eh, říkám, že, ve chví- že prostě tě dochází k neustálému zasahování do politického dění. To znamená, že samozřejmě, že ve chvíli, kdyby ten mechanismus byl vnímán jako pouhý vliv eh, zvenku, se kterým někdo nesouhlasí, no tak to bude kontraproduktivní v souvislosti s otázkami demokracie a s otázkami týkajícími se základních lidských práv, tak samozřejmě, že tady jsou určitá minima a standardy, která musí být dodržována, ale kromě toho je třeba také zohlednit specifické tradice v souvislosti s tím, jak fungují určité instituce a orgány. Určité otázky základních lidských práv a hlavně tedy těch sociálních práv, tak to jsou otázky, které musí být předmětem politické debaty a jsou to otázky, o nichž rozhodují politické síly a ne odborníci. To znamená, je velmi těžké zajistit, aby politické instituce zůstaly nestrané. Já jsem z akademické půdy. Takže já vlastně budu v tuto chvíli hovořit proti své vlastní komunitě. Ale chci říci, že eh, ono opravdu není tím nejlepším řešením vždy, vždy vycházet nebo vždy se opírat pouze o odborníky. No, protože hlavně ve chvíli, kdy hovoříme o extrémně vysoce citlivých politických tématech, tak tak. Mm, ve chvíli, to je, to, je v podstatě, to je v podstatě jako když operujete, ve chvíli, kdy musíte něco vyřešit, eh, odoperovat nohu, tak eh, vám nezáleží na tom, jak ten člověk, kterého operujete, nebo jak ten problém, který musíte vyřešit, eh, smýšlí, jestli napravo nebo nalevo. Implementace evropského práva, evropský semestr, to jsou věci, které vlastně vzbuzují dojem, že my se vlastně tady v Evropské unii většinou soustředíme na ty externí aspekty. To znamená, že se nedíváme na to, co se vlastně v reálu dělá. To znamená, nesoustředíme se na implementaci nebo na chování jednotlivých implementačních eh, institutů. Já si myslím, že samozřejmě chceme tento dohled vykonávat lépe, nicméně trošičku pochybuju o tom, zdali evropské instituce na to, kdy budou mít dostatečné kapacity. Co se týče národních parlamentů, tak já si myslím, že tady je hodně těžké představit si opravdu zásadní roli národních eh, parlamentů eh, v procesu odchodu od demokracie. To si moc nedovedu představit. Například, když se podíváme do, když si představíme Rakousko před několika lety, tehdy jsme v podstatě hovořili i s našimi kolegy o tom, jak je třeba bránit demokracii. A tehdy, tehdy přece problémem nebyl samotný Heider, problémem v podstatě bylo to, že on byl demokraticky zvolen a v tu dobu vlastně vystala ta otázka, jakým způsobem se má zachovat Národní parlament. Já samozřejmě, ale nechci být tady jenom negativní. Já můžu tady možná říct něco o naší horní komoře, o Senátu. Tak náš Senát se volí eh, v jinou dobu než eh, náš parlament. A Kromě toho také ten volební systém pro volby do Senátu je velmi odlišný od voleb do parlamentu. A díky tomu v podstatě eh, nemusí, eh, v podstatě, v podstatě tady existuje velmi nízká pravděpodobnost, že vlastně Senát i parlament budou v podstatě ovlivněny eh, nejvíce jednou a tou stejnou stranou. To je velmi nepravděpodobné. To znamená, že Senát může být takovým strážcem ústavního systému, protože bez souhlasu Senátu nemůže být pozměněna ani ústava, ani volební systém v naší zemi. Kromě toho soudci na, naší zemi jsou jmenováni na základě souhlasu Senátu a prezidenta, to znamená bez zásahu parlamentu. Aha jedna věc, která se mi na tom současném návrhu líbí, je ta myšlenka pravidelného monitoringu na úrovni EU soudnického soudního systému. To znamená monitoring nákladů eh, jednotlivých soudních řízení v jednotlivých členských státech to je něco, co rozhodně nezasahuje do nezávislosti soudního systému a zároveň je to velmi dobrá zpětná vazba nejenom pro soudní systém daného státu, ale také pro jednotlivé vlády. Když se podívám na zkušenosti ze našeho státu, tak si myslím, že tento systém by byl velmi dobře aplikovatelný i například pro státní zastupitelstvo. Další věc, pokud chcete zajistit vysokou úroveň demokracie, tak se eh, rozhodně se musíte podívat také na ochranu nezávislosti médií. To je zcela zásadní. Děkuji, děkuji mnohokrát za tento opravdu velmi, velmi dobrý příspěvek. A předtím, než otevřeme debatu, tak chci eh, tady v podstatě vymítit jedno nedorozumění i v souvislosti s tím, co bylo řečeno o komisi. Protože to, co parlament nenavrhuje, je to, aby panel odborníků monitoroval všechny členské státy a potom navrhoval sankce. O to nejde. Tato zpráva bude navržena komisí, ale potom tady bude existovat ještě nezávislý panel odborníků, který bude jmenován členskými státy a bude vykonávat dohled nad e, touto prací. To znamená, že tento panel poté předloží doporučení, ale nebude to panel, který bude uvalovat sankce či trestat jednotlivé členské státy. A část toho paktu, toho mechanismu, důležitou částí tohoto mechanismu je meziparlamentní dialog. My nastavíme společně standardy a vy se také se tady odkazoval na akademickou půdu. Já si myslím, že tady máme opravdu extrémně hodně nástrojů na různý monitoring, mechanismy dohledu, to znamená mechanismy, díky němuž ten systém může být zdravý a robustní. Já si myslím, že to, co jste řekl, bylo opravdu velmi trefné, protože vy jste řekl, nebo řekli jste, že velmi mnoho diktátorských systémů v minulosti přišly k moci prostřednictvím demokratických systémů. To znamená, že potřebujeme mechanismy, díky nimž by naše demokracie zůstaly zdravé. A to se samozřejmě eh, týká také evropských institucí a musíme samozřejmě tady ukázat také vysokou míru sebereflexe a sebekritiky, což je opravdu velmi důležité. A jedna věc, kterou jste řekli oba, což vlastně byl jeden z klíčových důvodů eh, tohoto návrhu, tak tady jde o to zajistit depolitizaci. Já jsem o tom hovořila také s panem místopředsedou Timmermansem, protože eh, on říkal, podívejte se, tady už máme jaksi rámec eh, právního státu a pravidel, který jsme v tuto chvíli aplikovali i na Polsko. Já si nemyslím, že to ale funguje dobře, protože Poláci si myslí v tuto chvíli, že na ně ukazujeme prstem a ptají se, proč, proč ukazujete prstem na nás, proč neukazujete na jiné, na naše sousední státy. A víte co, oni v tom mají částečně pravdu, protože protože my to moc dobře víme. Evropská komise bude to mít daleko lehčí, když bude kritizovat eh, jeden stát a ne zrovna druhý, protože, z toho tehdy, že se to bude hodit. To znamená, že tento politický prvek musí být nějakým způsobem eliminován a to je to, proč Evropský parlament navrhuje mechanismus, v rámci něhož eh, se budeme chovat ke všem členským státům stejně. To bude mít dvě výhody. Za prvé, nebude to politický proces a e, národní vlády se už za tím argumentem nebudou moci schovávat. A kromě toho budeme moci nastavit standardy a kritéria a sami. To znamená, možná, že se úplně ne všichni stoprocentně shodneme na úplně všem, ale bude to řešení, které bude výsledkem demokratického procesu. A to je to nejdůležitější. Vy jste to také krásně řekl. To znamená, jakým způsobem tedy se bavit nebo zacházet s, s, eh, s lidmi z národních parlamentů, kteří jsou v podstatě jaksi spolupachateli, ale já si myslím, že i přes velké názorové odlišnosti vždy lze nějakým způsobem najít nějaké myšlenkové průsečíky, na základě nějž budeme moci vést dialog. To znamená, že Samozřejmě tady máme potom ten mechanismus poslední záchrany. To děláme eh, i v jiných eh, oblastech, kdy se uvaluje san- uvalují sankce, ve chvíli, kdy se jedná o otázky environmentálního charakteru nebo o hospodářskou konkurenceschopnost či hospodářskou soutěž, tak to jsou jenom to je jenom těch několik pár prvků, které jsem chtěla změnit. Mám tady už několik lidí, kteří se přihlásili o slovo. A za prvé dám slovo panu Nikolasové Nikolasovi Pěrloskoposulovi a potom panu Šenkovskému z Polska. Děkuji. Děkuji. Děkuji za to, že jste mi dala slovo. Pro mě je opravdu velkou ctí, že zde s vámi mohu být poprvé jako zástupce svého státu. Je pravda, že v naší zemi v tuto chvíli vidíme, v podstatě, jak důležitá je demokracie i ochrana základních lidských práv. Hovořila o tom už i komise ve svých eh, návrzích a to nám přijde opravdu velmi důležité. To znamená, že samozřejmě je jasné, že občas eh, nejsme schopni jak si dosáhnout stoprocentní jednomyslnosti mezi všemi. Ale my v každém případě potřebujeme v tuto chvíli řadu mechanismů, systémů, které by byly schopny vykonávat kontrolu. A proto je velmi důležité, aby se celého toho procesu účastnil i Evropský parlament, stejně jako všechny národní parlamenty. Já si myslím, že bychom tady potřebovali nějakou skupinu, skupinu anebo eh, parlamentní skupinu, výbor, pracovní skupinu. A v těch několika minutách, co mi ještě zbývají, tak, mám, tak si představit svůj návrh, který je v souladu s těmi cíly, které zde byly zmíněny. V první řadě chci říci, že úplně souhlasím s tím, co říkal pan Hampl, protože demokracie a Základní lidská práva představují opravdu velké bohatství. Je to kulturní dědictví Evropy, ale ne pouze Evropy, nýbrž celého světa. A kromě toho, kromě toho, je, jsou to také věci, které vychází z práce eh, Evropanů. A proto si myslím, že by bylo praktické a symbolické, kdybychom mohli mít v Evropě muzeum demokracie, protože něco takového ještě neexistuje a i přesto, že ta myšlenka vyšla eh, z, z našeho regionu. Já si myslím, že takové muzeum by bylo velmi důležité, nejenom z toho symbolického důvodu. Bylo by to důležité, protože by v podstatě mohlo se také zabývat otázkami výzkumu a mohlo by také informovat o důležitosti ochrany základních lidských práv. Toto je prostě základní klíčová část naší historie. To znamená, že by to bylo muzeum, ale zároveň by hovořilo o praktických otázkách, o praktických mechanismech mechanismech, které byly využívány v naší historii. Naše země by například mohla navrhnout jedno místo blízko Akropole v Aténách, ale já bych nebyl rád, aby to byl e, národní projekt. Já bych chtěl, aby to byl projekt celo evropský, aby takováto muzea vznikala opravdu všude, všude, anebo aby to byl opravdu společný projekt. To znamená, aby se všichni podíleli na takovémto projektu, to znamená, všichni by mohli přispět k vytvoření tohoto muzea. Děkuji, děkuji mnohokrát. Děkuji, děkuji. Tak tady jde o velmi konkrétní a praktické návrhy a pan Šenkovský, prosím. Děkuji, paní Děkuji, paní předsedkyně. Jsem toho názoru, že dialog je vždy potřebný a mezi členskými státy a Evropským parlamentem, mezi členskými státy a komisí, mezi národními parlamenty a evropskými institucemi. Děkuji za toto pozvání, protože je to důkaz toho, že chcete s národními parlamenty vést dialog a já mám z toho radost. Dialog ano, ale dozor ne. Ten navržený mechanismus demokracie, právního státu a základních práv přijímáme ne jako partnerskou rozmluvu, pokud jde o vzájemné problémy, protože to není tak, že zde máme pouze problémy s právním státem na straně členských států, ale i v evropských institucích pozoruji jistý deficit demokracie a nedodržování vůle občanů. Takže rozmluva o tom, jak vyřešit tyto problémy, by měla být partnerským dialogem. Pokud to bude formulováno jako dozor, tak s takovýmto návrhem souhlasit nemůžeme. Chci upozornit na to, že v názvu tohoto mechanismu je obsaženo slovo právní stát, rule of law. Právní stát, eh, to jsou kroky a jednání na základě a v hranicích práva. A zde je celý ten problém, protože navrhovaný mechanismus eh, jde nad rámec toho, co je napsáno v článku 7 smlouvy. Tam je velmi podrobně popsán postup, který jste se rozhodli zavést v případě, že by došlo k porušení práv v některém členském státě. Tak jak Evropská komise přesáhla, překročila v roce 2014 své kompetence sdělením na internetových stránkách, kde oznamovala, že doplňuje tento mechanismus, přičemž jich tomu nikdo nedal toto právo, tak upozorňuje na to, že členské státy kde by se tedy chtěli podřídit dozoru, tak by to jasně napsali ve smlouvě a to neudělali. A navíc to, že si tady komise uzurpuje právo, že by teď tady vytvářela nějaký nový mechanismus dozoru, to podle mě není na místě, není to správné. Prosím, položte si otázku, zda by třeba nějaký z národních parlamentů měl pochybnosti ohledně toho, jak využívá právo Evropská komise. Třeba v případě žluté karty. Ta žlutá karta byla použita třikrát v historii. Vždycky Evropská komise hodila do koše jako hlas národních parlamentů, který reprezentuje občany. Takže můžeme mít takovouto pochybnost vůči komisi? Ano, může národní parlament nějakým způsobem eh, se ohradit? No ne úplně, nemůže vytvořit nějakou svou eh, proceduru dozoru nad Evropskou komisi. Může se obrátit eh, na Evropský soud. Musím říct, že Evropský parlament není lepší než národní parlamenty a Evropská komise není lepší eh, než vlády. Takže prosím, dialog ano, ale dozor ne. Děkuji. Thank you very much. Eh, děkuji vám. Eh, v tom našem návrhu eh, jsme také navrhli, aby evropské instituci byly předmětem stejného monitorování, takže ani ty tomu neuniknou. Prosím, další řečník. Paní Šogor? Pan, pan Šogor, pardon. Já budu hovořit maďarsky. Eh, děkuji. Já bych chtěl navázat eh, na to, co řekl eh, předřečník, protože chceme-li, aby se Evropská komise vměšovala do vnitřních záležitostí členského státu, tak potom se musí provádět dohled nad ústavami. A ano, nám chybí takovýto mechanismus. Musíme si uvědomit, co se stalo třeba v Rumunsku minulý týden, a hovoří se o tom, že tradiční eh, menšiny mohou eh, příkladně se domáhat svých práv, ale zároveň vidíme, že tyto menšiny žijí ve stále horších eh, podmínkách správního hlediska, protože se Eh, neplní eh, povinnosti, ke kterým se zavázala země, než eh, vstoupila do EU. Tam se omezuje možnost používání mateřského jazyka. Potom tam jsou také rodiče vyšetřování, dotazování, proč posílají děti do školy, kde se nevyučuje ten hlavní jazyk. A to není pouze Rumunsko, ale i třeba ve Francii, v Litvě se to děje. Prostě v těchto Eh, eh, zemích se nebere zřetel na smlouvy, jsou tam prostě národní menšiny, které neexistují ani jako takové. A potom máme země jako Slovensko, kde se přijímají zákony, které jsou v rozporu s potřebami menšin. Eh, vlády a místní samozprávy systematicky útočí na členy místních menšin, když, chtěli, když eh, si dělají nárok na eh, svoje práva. A proč se tedy neplní ty sliby, které byly dány předtím, než se stouplo do Evropské unie? Děkuji vám. Pan Dirka z Rumunska. Eh, pravděpodobně jsem <laughs> zmasakrovala vaše příjmení. Ne, nedělejte si starosti. Eh, vážení dámy a pánové, je pro mě opravdu velkou ctí zastupovat rumunský parlament eh, této debatě o evropském mechanismu pro demokracii, právní stát a základní práva. Jaká je role národních parlamentů? Já musím říci, že takovéto důležité téma nám může otevřít cestu směrem ke zvýšené zodpovědnosti v komplexní oblasti, která v této chvíli je pouze v kompetenci národních států. Evropská unie v průběhu celého svého vývoje dokázala, že je solidní strukturou, pevnou strukturou, která má k dispozici mechanismy, které se mohou využít v terénu, v členských státech při dodržení základních principů. A já bych teď rád odkázal na článek 4 odstavce 2 smlouvy, a na politickou eh, oblast kodaňských kritérií na článek 6. To jsou dva články velmi důležité pro Evropskou unii. A vzhledem eh, k velmi různorodým eh, politickým rozhodnutím v členských státech nemůžeme zapomenout, že zde mohou být jisté odklony od evropských norem. A proto musíme všichni vynaložit společné úsilí, abychom co nejlépe chránili zájmy evropských občanů. Právní stát na evropské úrovni by měl brát v úvahu všechny tyto principy, které by měly být základem fungování Evropské unie. Členské státy pracují na základě konsensu a tím pádem mají mechanismy kontroly, které jsou prioritou která umožní příští rozvoj evropských politik, která zajistí dobré fungování právního státu všude, ve všech členských státech. Politický vývoj v členských státech musí vzít v úvahu takovýto mechanismus. Já doufám, že tento mechanismus tedy jednou vznikne, bude fungovat a a budou zde sankce, které budou uplatnitelné na všechny členské státy. A ty budou tedy v srdci takovéto politiky. Jak všichni vědí, v současné době v Rumunsku máme mechanismus spolupráce. Ten se dobře osvědčil, byl to efektivní mechanismus, který nám umožnil lépe dodržovat normy právního státu. Takovýto mechanismus, kdyby platil pro všechny členské státy ve spolupráci s národními parlamenty, tak si zaslouží plnou naši pozornost. Samozřejmě je třeba dodržet smlouvy a základní principy Unie. Rád bych také připomněl, že Rumunsko dodrželo všechna kritéria vyplývající z ověřujícího mechanismu a teď už by tedy tento mechanismus neměl se vztahovat na Rumunsko. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám mnohokrát. A pan Didier Marie z Francie. Merci, madame la Děkuji, paní předsedkyně. Ze všeho nejdříve bych rád přivítal iniciativu Evropského parlamentu. Demokracie je určitě nejdražším, nejcennějším statkem, který máme a zároveň také nejkřehčím. Jakákoliv iniciativa směřující k ochraně základních práv našich spoluobčanů je určitě věc, kterou musíme přivítat, podpořit. Jak zaznělo v úvodních projevech, Evropská unie reaguje, realizuje celou řadu iniciativ, byla vytvořena také speciální agentura. Je třeba ovšem dohlížet na dobrou eh, koordinaci těchto iniciativ, a zabránit duplicitám, tak, aby naši spoluobčané dobře chápali to, co dělají evropské instituce a co chtějí dělat ve spolupráci s národními parlamenty. A dnes eh, můžeme říci, že v Evropě a v některých evropských zemích pozorujeme silné narušování svobod, základních práv a demokracie a téměř ve všech členských státech eh, bychom měli dosáhnout pokroku v celé řadě oblastí, třeba ve Francii nezávislost justice, svoboda tisku, rovnost mužů a žen nebo respekt vůči menšinám. A zvláštní pozornost věnovaná lidem požadujících mezinárodní ochranu. Tím samozřejmě narážím na otázku migrantů. Potřebujeme tedy jakýkoliv mechanismus, který nám umožní podpořit, podpořit tato základní práva a právní stát. Ovšem takový mechanismus nestačí sám o sobě. Je třeba zavést efektivní postupy, závazné postupy, poté co budou vyčerpány všechny cesty dialogu. Aby ten článek 7 smlouvy nebyl jen zmínkou v textu, ale aby mohl být efektivně uveden do provozu, když se to ukáže jako potřebné, jako nutné. My jsme tedy pro integrovaný mechanismus a myslíme si, že zapojení národních parlamentů do práce Evropského parlamentu a v širším slova smyslu evropských institucí, má zcela zásadní význam. A určitě budeme mít velký zájem podílet se na přípravě toho mechanismu, který chcete navrhnout. Dialog, dialog a dialog. Ale po to, co povedeme dialog, bude také nutno, aby byla základní práva efektivně dodržována. Děkuji vám mnohokrát. Paní Revodilon. Děkuji, paní předsedkyně. Já zdravím svého kolegu, senátora Didier Mario. Chci při potvrdit to, co jste říkala vy, paní předsedkyně, o nutnosti a užitečnosti vyměňovat se informace mezi evropskými poslanci, kteří zastupují evropské občany se stejnou legitimitou jako národní poslanci zastupují občany svých členských států. Je dobré, že tedy můžeme vést tento dialog a je také dobré si potvrdit, že máme stejné přesvědčení. A sice, že je třeba hájit naše společné hodnoty, hájit základní práva. A je to tak důležitý bod, možná ještě důležitější než fungování společného trhu. Protože Evropská unie je založená na dvou hlavních pilířích. Na jedné straně společná ekonomika a na druhé straně dodržování našich společných hodnot, eh, pokud jde o svobody. A je třeba věnovat tomu stejnou pozornost jako otázce dodržování práv a ekonomickým otázkám. Když se podíváme na to, co se děje v členských státech, eh, musíme si uvědomit, eh, že to je stejně důležité jako to, co se děje na úrovni celoevropské. A ten návrh, který máme na stole, který byl přijat Evropským parlamentem, tento návrh mechanismu, o kterém se teď diskutuje, to je věc, eh, kde bychom mohli dosáhnout porozumění, abychom zašli ještě dále, protože ty právní nástroje, které v současné době máme, vidíme, že nejsou příliš účinné. Vůbec to není jako mechanismus hospodářské stability. Ten je velmi efektivní. Evropský parlament tedy odhlasoval tento mechanismus. Já vítám velmi proaktivní přístup komise, která se ji snaží prosadit. Já si myslím, že je velmi důležité, aby se k tomu připojila i rada a národní parlamenty, abychom byli více schopni prosazovat eh, dodržování těchto práv. Je zde otázka toho dozoru, ale to nesmíme brát jako něco negativního. Je to důkaz života naší Evropské unie, protože bez toho by hrozilo, že Evropská unie zanikne. A to si myslím, že si nikdo nepřeje. Takže se na to musíme dívat konstruktivně, proaktivně ale musíme si uvědomit, že je zde také ta časová otázka. V roce 2019 se na to znovu podíváme, přehodnotíme a možná za pět let půjdeme ještě dále. Je třeba, abychom na sebe vzali všichni svou zodpovědnost, abychom si neříkali, že je to nějaký parlament nebo instituce, která se staví proti naší zemi, tak to není, to rozhodně nechceme. Chceme prostě, aby byly dodržovány evropské hodnoty stejně pro všechny občany a jakmile se objeví nějaké porušení těchto hodnot, našich základních práv, tak to nemůžeme nechat projít, protože to jinak znamená, že tomu nevěnujeme dostatečnou pozornost. Antonio Felipe from Portugal. Děkuji a nyní Antonio Felipe z Portugalska. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, tady tato rozprava je velice zajímavá. Ale musíme se dohodnout na základních eh, zásadách a hodnotách Evropské unie a členských států. Ale problém je v tom, když se na něčem dohodneme, ale potom musíme tyto zásady prosadit tady máme problém. Eh, kdo definuje, jakým způsobem se budou uplatňovat tyto zásady? Samozřejmě všichni chápeme, že ten eh, volební systém musí být spravedlivý, ale do jaké míry můžeme říci, že eh, volební systém v jedné zemi je spravedlivější než v jiné zemi? Jak je tedy ten referenční model? Ta rozprava je opravdu velmi komplikovaná. Je také obtížné pokročit v tom smyslu, že bychom měli jeden model pro všechny členy členské státy, protože by se rozhodlo, že jeden ten model je spravedlivější. A kdo rozhodne o tom, který ten model je nespravedlivější? A potom další věc. Eh, občané musí uznat eh, legitimitu evropských institucí. A tady máme problém, protože občané v současnosti nemají eh, pocit, že by evropské instituce byly modelem pro demokracii a už vůbec, že by měly mít nějakou převahu nad eh, modely, které by chtěly členské státy přijmout. Tady ta nedostatečná znalost evropských institucí, nebo to, že se to neuznává, že by měly mít eh, nějakou převahu nad ostatními systémy, tak to souvisí také se sankcemi pro národní, pro jednotlivé členské státy. My musíme eh, eh, posílit eh, spolupráci mezi národními parlamenty a mezi evropskými institucemi. Ale já si nemyslím, že by bylo konstruktivní, abychom hovořili hned o hrozbách sankcí. Musíme si uvědomit, že toto by mohlo ještě více vzdálit občany od institucí Evropské unie a vedlo by to k tomu, že lidé by se eh, nebyli tak ochotní být součástí Evropské unie. Musíme se nad tím vším zamyslet. Eh, potom mm, eh, rovnocenost mezi členskými státy, to je něco, co si přejeme, ale víme, že v praxi to tak není. Ale musíme si dát pozor, abychom ještě nezhoršovali to pnutí, které existuje mezi jednotlivými členskými státy. Musíme určitě všichni uznat, že e, členské státy se navzájem liší, mají jiné charakteristiky, a e, takže je dobré, aby to, bychom měli tady tu zásadu rovnocenosti, ale to se vzali od reality. E, děkuji. My jsme v parlamentu hovořili o tom velmi dlouho, ale to je velmi klíčové, to, co jste řekl. A nyní Eh, je to malý červený eh, knoflík, tlačítko, výborně. Eh, děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji všem řečníkům. V Nizozemsku, ale i v jiných evropských zemích vidíme, že demokracie není jen volby. Jedná se o to, že občané chtějí, aby jejich politici byli odpovědní, aby převzali odpovědnost. Pro mě je eh, velice eh, zajímavé, co si myslí tady eh, řečníci a předsedky, nějakým způsobem jsou občané navázáni na tento mechanismus. Jak zapojit občany do tohoto mechanismu, jak jim umožnit, aby se vyjádřili občané a co ještě důležitější, abychom skoordinovali občanská hnutí v jednotlivých zemích, tak aby mohli cítit solidaritu a aby mohli být aktivními občany eh, v oblasti lidských práv, jako jsou práva žen, práva LGBT, práva menšin, těchto důležitých témat. Tedy jak dokázat, aby tento mechanismus byl relevantní pro evropské občany, to znamená nejenom, aby si mohli přečíst eh, zprávu, nějakou výroční zprávu expertů, ale jak můžeme ty občany zapojit. Děkuji, paní Spinelli. Grazie, Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem se účastnila a rozhodně jsem podporovala tuto zprávu Sophie Intveld. A i s ohledem na to považuji naše setkání za velmi užitečné. Je o to užitečnější, že začíná velmi přirozeně tím, že vyvolává také nedorozumění a pochybnosti. A je to tedy užitečné, protože je můžeme společně časem možná překonat. Abych rozptýlila nedorozumění a pochybnosti, tak chci říci, že tento mechanismus, Sofie možná může říct něco jiného, ale podle mě vznikl proto, aby udělalo takovou kritickou bilanci všech úsilí a metod, které byly až dosud využity k tomu, aby se vymáhalo dodržování zásad právního státu. Bude se i nadále vycházet ze stávajících mechanismů, ale jsou zde i další hodnoty v tomto mechanismu. Je zde podle mého názoru kvalitativní skok dva kvalitativní skoky, které už byly popsány částečně. Ten první skok spočívá v tom, že se jedná o permanentní stálý mechanismus který nechce napravovat škody, ale chce jim předcházet. Takže nechce trestat. Není zde ten aspekt trestu, jako u jiných mechanismů. A v tomto rámci chci říci, že také hodně spočívá na nezávislosti, že je nezávislý a také nestraný. Nehovoří se tady o expertech, kteří by byli odtrženi o politiky. Hledají se zde lidé asociace, občanská združení, kteří by pomohli zajistit nestranost úsudku. A další bod, druhý bod, který je podle mě důležitý, je ten, že pomáhá překonat také tento aspekt potenciálního trestu ze strany institucí a že instituce samy jsou pod dozorem. Evropské instituce také jsou podle mého názoru pod dohledem. I jim chybějí nějaké parametry, ukazatele. Je důležité, aby také instituce byly v tomto mechanismu zkoumány, aby byly předmětem tohoto dohledu. A na závěr taková stručná osobní poznámka. K tomu termínu sdílené hodnoty. Je mi líto, že jsem nebyla dnes ráno na té pracovní snídani, protože bych velmi ráda řekla své k těmto hodnotám. Ty hodnoty jsou určitě obsaženy nebo jmenovány ve smlouvách. Ale je to slovo, které vyvolává nedorozumění, protože Velmi často ty hodnoty souvisí s kulturou, s tradicemi, ale já, kdybych měla tu smlouvu přepsat, tak já bych byla radši, kdyby se hovořilo o normativních základech Unie. A na tomto je založena také naše zpráva, zpráva Sophie Intveld. Na tomto je založeno to, co máme v Unii společného, protože normativní základy, ty normy, to právo, mm, to není nic subjektivního. Je to zapsáno, zaneseno ve smlouvách a není to něco, co by bylo předmětem dialogu pro nebo proti. Protože kromě toho, že je to zakotveno ve specifických článcích eh, smlouvy, tak je to také obsaženo v listině základních práv a svobod, která má stejnou hodnotu jako smlouvy. Tady kolega se ptal, jaký model, nebo k jakému modelu se odkazujeme. Tady nejde o nějaký model, tady jde o konkrétní články smlouvy a listiny základních práv. Já si myslím, že čím více budeme diskutovat, čím více budeme osvětlovat tato témata, čím více budeme vyjasňovat, tak tím více se budou naše stanoviska přibližovat. Včetně komise, která podle mého názoru má příliš mnoho pochybností ohledně tohoto mechanismu, protože je to nový mechanismus kvalitativního hlediska. Není to jeden z mnoha mechanismů podle mého názoru. Děkuji. Děkuji a nyní pan Mikolášik z Polska. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Jsem velmi poctěn a jsem velmi rád, že se mohu účastnit eh, tohoto velmi důležitého setkání. Zastupuji Senát Polské republiky, konkrétně Výbor pro lidská práva, právní stát a petiční výbor. Tento výbor po ústavu ústavním výboru se nejčastěji účastní setkání různých eh, nevládních organizací, nejvíce komunikuje s občany, každý má právo se na nás obrátit v otázkách, eh, které se řeší, které se týkají projednávaných zákonů a tak dále. Jsme tedy založeni na dialogu. Dialog je velmi důležitý. Dialog, který se týká demokratických zásad právního státu a lidských práv, se může vést jedině mezi suverénními, svrchovanými státy, které si budou nestraně a objektivně výjmeno, vyměňovat zkušenosti. Jsem toho názoru, že když bude vměšování evropských institucí do vnitřních záležitostí členských států zacházet příliš daleko, tak to bude podkopávat důvěru občanů v Evropskou unii, která klesá, ne naopak. Myslím si také, že vzájemná důvěra mezi členskými státy je klíčová pro trvalost a fungování Evropské unie. Tato důvěra se musí projevovat také v tom, že budeme respektovat vnitřní rozhodnutí demokraticky zvolených eh, národních vlád. Ten dialog s komisí je určitě důležitý, to jsem říkal. My jsme pro pokračování tohoto dialogu, všem musí být objektivní a založen na vzájemné důvěře a svrchovanosti. Thank you, Mr. Eh, děkuji, pan Azubali se z Litvy. Děkuji vám. Já bych se s vámi chtěl podělit o několik eh, připomínek po tom, co jsem si přečetl tuto zprávu. Článek 8. Eh, expertní panel. Dle mého názoru výklad eh, hodnot a zásad Evropské unie budou zcela eh, v rukách právníků. A Martin Luther eh, popsal právníky eh, ne ve velmi dobrém světle. Ale to je historie. V tom expertním seznamu tam eh, nejsou zástupci jiných povolání. Všechno se týká pouze zákona a právníků. Evropská unie se zakládá pouze na právu. Pouze právníci mm, mají právo říct, eh, co jsou naše hodnoty. O tom pochybuji. A dále. Já plně respektuji OSN OECD, to jsou uznávané mezinárodní organizace. Ale je tam nějaká souvislost s povinnostmi členských států? Ano, členské státy tam jsou, ale OECD tam, kdo se rozhodne, Eh, kdo bude expertem expertního panelu. Je to generální tajemník nebo se to týká předsednictví a to tež se týká OSN. Eh, kdo se tam rozhoduje? Generální tajemník nebo kdo? Každá organizace má svou práci, ale ale ne, ne, nesouvisí to s povinností členských států. Členské státy mají eh, povinnosti vůči těmto organizacím a pokud eh, nesplní eh, tyto povinnosti, které jim plynou z členství, tak ta organizace přistoupí k určitým krokům. A vztahy mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem. Národní parlament může předložit pouze jednoho kandidáta a tam se píše, v čem spočívá profesní kvalifikace. A potom, co e, předloží Evropská unie, tam nejsou žádná kritérie, kritéria, kdo bude zastupovat Evropský parlament. Podle mě tento návrh omezí e, pravomoc e, evropských politiků, pokud je o jejich schopnost rozhodování. A pokud se externalizuje rozhodování a převede se to tady na tento eh, panel, tak dojde k externalizaci. Eh, děkuji vám. Já na konci eh, této diskuzi pohovořím o statutu návrhu a o úloze expertního panelu, protože myslím, že tady došlo k nějakému úplně nepochopení. Paní von Stoich? Já, ja, vielen Dank. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vy jste hovořila o článku 2 a vy jste řekla, že tam jsou tyto hodnoty definovány a že ty eh, hodnoty se musí eh, eh provádět eh, prostřednictvím eh, právního státu a že potřebujeme jasnost v této oblasti. Také jste řekla, že tyto hodnoty se musí prosazovat a potom jste řekla, že my musíme definovat tyto hodnoty, protože pod tím chápeme jiné věci a to je pravda. Vy eh, chápete úplně něco jiného eh, před eh, právním právním eh, státem a eh, protože třeba pro někoho je eh, potrat, je lidské právo a pro někoho je to zničení lidského života. Ale to, co je pro někoho lidské právo, tak to je něco, co jiný člověk zcela odmítá. Ale ty definice, které nejsou definovány, ty, které vy interpretujete v článku 2, tak vy chcete, aby tyto hodnoty, aby se prosazovaly eh, v celé Evropské unii, ve všech těch eh, strukturách, které máme. My máme eh, tedy ještě nad Eh, rámec Evropského soudního dvora či soudu pro lidská práva. Všechny tyto instituce jsou to prostě hodnoty, které ne všichni sdílí a vy chcete prosazovat. Francouzský kolega předtím eh, řekl, že eh, dozor není špatný, ale že je to znamení životnosti. Vy chcete provádět dozor nad členskými státy, nad těmi členskými státy, které nezdílí vaše hodnoty a vy říkáte, že dozor není špatný, že je to Eh, věc eh, dobrá, protože to ukazuje na životnost, to znamená, že eh, Severní Korea je tedy velmi životným státem. To jsou vaše hodnoty. Samozřejmě tady v Evropském parlamentu velká většina podílí se o tyto hodnoty. Potom třeba eh, se to týká eh, eh, manželství a tak dále. To jsou ty vaše hodnoty, to jsou ty hodnoty, které vy hájíte a souhlasí s tím většina v tomto parlamentu, ale to s vámi nezdílí většina národních parlamentů tyto hodnoty. A potom, pokud se mohu zeptat, nemyslíte si, že to povede k tomu, že vytlačíte země z Evropské unie, protože tyto země s vámi tyto hodnoty nezdílí? Paní von Storch, tady jsou určité věci, které já eh, zcela odmítám, eh, protože tady jak o tom eh, hovoříte, tady tuto zprávu podpořila většina parlamentu. Já samozřejmě eh, respektuji fakt, že v parlamentu je eh, menšina, která to nerespektuje, ale když to porovnáváte se Sovětským svazem neseverní, ze Severní Koreou, tak to myslím zacházíte příliš daleko. Mildred ze Nizozemska. Děkuji vám, paní Eh, předsedkyně, já budu eh, eh, hovořit nizozemsky. Polsko a, a, a Maďarsko se vyjádřilo k tomuto návrhu a pohovořili o komisi. Já nyní se obracím přímo na kolegy z Polska a z Maďarska. V mé zemi máme následující problém. V Nizozemsku Eh, řada lidí u nás se stala euroskeptiky a mnozí říkají, eh, že eh, Evropská unie se rozšiřuje příliš rychle, že jsou to země, země, které nezdílí naše hodnoty. A já se ptám, s jakými zeměmi stojíme, sedíme u stolu zde v Evropské unii. My s nimi sdílíme opravdu stejné hodnoty. Mnoho Eh, lidí eh, je toho názoru, že soudnictví nefunguje dobře v Polsku a můj dotaz by byl pro polské kolegy, jak mám vysvětlit já mým eh, voličům, kteří jsou euroskeptiky, pokud jde o Polsko, tak jak jim mohu vysvětlit, co se děje v Polsku a jak můžeme zlepšit situaci? Já bych chtěl slyšet odpověď od vás, abych mohl předstoupit před voliče. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát a e, nyní budou moci pohovořit ještě další tři řečníci. Během e, tohoto panelu potom pohovoří pan Hampl a pan Morillo a potom e, já pronesu závěrečné připomínky, takže ještě mám tady tři žádosti o slovo. Pan Bodrý z Lucemburska. Děkuji, paní předsedkyně. Mnozí už tady říkali, že je to dobrá iniciativa já si myslím, že především otázky demokracie a základních práv a právního státu jsou příliš důležité na to, abychom je ponechali pouze v rukou vlád. Takže je zcela zásadní, aby se národní parlamenty zapojily a aby byl veden tento neustálý dialog mezi různými zástupci národních parlamentů a Evropského parlamentu. Nicméně už zde vidíme první reakce. A já si myslím, že formalizace tohoto dialogu prostřednictvím mezinárodní dohody bude koncem jednoho procesu a nemůže být začátkem. Protože vidíme, že v tomto sále už zde zaznívá velký odpor. A na tento odpor určitě narazíme i na úrovni Rady ministrů. Takže si myslím, že je důležité možná se ne příliš zaměřovat na vytvoření formálního rámce, který ne vždycky přináší tu požadovanou přidanou hodnotu nebo očekávanou přidanou hodnotu. Já jsem byl členem konference k článku 13. My jsme dva roky diskutovali o pravidlech fungování tohoto združení poslanců národních parlamentů, Evropského parlamentu a vůbec jsme se nedostali k obsahu té politiky. Takže si myslím, že je zásadní se prav, pravidelně scházet, eh, ale možná bychom neměli teď příliš tlačit na vytvoření nějakého formálního rámce. To si myslím, že bude obtížné, protože je zde velký odpor vůči této iniciativě. Zároveň bych rád upozornil na to, že musíme zabránit duplicitám duplicitám ohledně toho, co se děje jinde. Například eh, Benátská komise, Rada Evropy, OECD, ti taky zavedli monitoring eh, zprávy a řízení. Takže já mám pocit, že se v Evropě trošičku ztrácíme mezi těmi různými mechanismy. Zjevné, že se každý bude, bude muset specializovat na svou oblast a snažit se zabránit těm duplicitám. A ještě poslední poznámka, abych zareagoval na to, co říkala paní von Storch. Já si myslím, že hodnoty Evropské unie jsou zakotveny v textech, jsou zakotveny v listině základních práv Evropské unie i v jiných mezinárodních textech, eh, které platí pro všechny a které nikdo nemůže spochybňovat. Děkuji a nyní pan Vitáň z Maďarska. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dovolte mi prosím, abych představil maďarskou pozici Eh, pro nás je právní stát eh, společnou zásadou, je to věc, kterou musíme hájit. Ale abychom zanalizovali situaci právního státu, tak se musíme eh, zakládat na závěrech Rady pro všeobecné záležitosti z prosince 2014. Musíme se zakládat na společných zásadách. My podporujeme veškerý dialog, který se zakládá na těchto zásadách. Za prvé, objektivní posouzení členských států, zákaz zákaz diskriminace, rovnost mezi členskými státy a také nestraný přístup eh, během dialogu. Eh, vše to, co jde nad rámec těchto zásad, je neakceptovatelné pro Maďarsko. Náš postoj je, že se musíme zakládat na těchto závěrech Rady z prosince 2014 a musíme eh, se vyhnout eh, věcem, které, které nás můžou rozdělit. Také Rada řekla, že musíme se vyhnout eh, překrývání, proto jsme proti usnesení eh, z října eh, roku 2016, kde se navrhuje mechanismus pro demokracii, právní stát a základní práva. Pokud je o tento mechanismus, tak Maďarsko vždy prohlašovalo, že komise už disponuje dostatečným počtem nástrojů, aby mohla prosadit právo. Mechanismus pro právní stát stát nemá právní základ a proto pro nás to je právní nástroj, který vede k tomu, aby se prováděl politický tlak a aby existovalo vměšování do vnitřních záležitostí. Maďarsko vždy, když došlo ke problémům, tak bylo otevřeno k dialogu a k diskuzi a my jsme vždy ochotni eh, vést dialog, abychom nalezli řešení. Děkuji. Thank you. Uh, Děkuji. Říkala jsem, že jsem měla tři žádosti o slovo. Pan Vogt. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Ich möchte gleich mal... Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Začnu tím, že vás budu citovat. Řekla jste, že výsledkem vaší snídaně je to, že si myslíte, že potřebujeme mechanismy, které zajistí ochranu základních lidských práv. Ano, s tím souhlasím, ale za a ptám se, jaké by to měly mít mechanismy a jak by to mělo fungovat, když v této Evropě základní lidská práva nejsou vnímána stejným způsobem. A pan Hampel to také řekl. On hovořil v podstatě o té depolitizaci i, i použil tu hezkou metaforu, když říkal, že ve chvíli, kdy eh, lékař operuje, no tak mu je úplně jedno, jak smýšlí jeho pacient. To znamená, že chci říci, že v každém případě eh, základních lidských práv tomu ale tak není, protože tady podle toho, jak ti lidé smýšlí, eh, vnímají také základní lidská práva. Já si pamatuju, že když jsem byl předsedou NPD, tak jsme v Horním podním Vestfálsku měli vlastně ten problém, že jeden lékař v podstatě nechtěl, eh, nebo vlastně se stalo to, že Eh, lékař odmítl ošetřit děti předsedy NPD. Eh, to znamená, že on v podstatě odmítnul poskytnout ošetření. To znamená, že tady, tady, tady v podstatě to byl opravdu velký případ. Něco takového prostě vedlo k chaosu. To je prostě chaos. A ve chvíli, když hovoříme o ochraně lidských práv jako našem úkolu, eh, tak chci říci, že například u nás v Německu teďka nedávno eh, skončil soudní proces, který se ještě týkal eh, eh, druhé světové války. Byl to vlastně soudní proces, který stál více jak 60 milionů euro, eh, týkal se 20 obžalovaných a pro, po 143 dnech soudního řízení vlastně ten soudní proces byl také pozastaven, protože soudce odešel do důchodu. To znamená, že tady došlo v podstatě dojde k eh, osvobození nebo ke stáhnutí obžaloby, zproštění od žaloby, protože soudce odešel do důchodu. A v tuto chvíli státní zastupitelstvo vlastně přišlo s tím, že ten soudní proces musí začíst opět. To znamená, více jak tři a půl roku to trvalo. Každý týden od pondělí do čtvrtka se jednalo. Eh, obžalovaní byly dva a půl roku ve vyšetřovací vazby jenom z toho důvodu, že měli jiné politické smýšlení. Například pan Mále eh, z Maďarska byl vydán eh, do Německa. V tuto chvíli se hovoříme o deseti letech vazby, která mu byla udělena a deset let bude sedět ve vězení za to, že jinak smýšlí. Podívejte se na situaci v Maďarsku, na Slovensku tady v podstatě hovoříme o lidech, kteří přicházejí o, své, o svou existenci na základě svého politického smýšlení a vůbec nechci vůbec, vůbec nechci jak si hovořit o desítkách vojáků, kteří byli podrobeni takovýmto soudním řízením. Prostě ta situace je velmi odlišná. A paní Fanvizo z Nizozemska. Omlouvám se, prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Budu hovořit nizozemsky, pokud mi dovolíte. Děkuji. Děkuji mnohokrát za eh, vaše pozvání. Já jsem Anika Vejzl a zastupuji zde nizozemský senát. Pro státy Evropské unie je velmi důležité, aby se snažili nějakým způsobem sladit své, svá národní pravidla a zákony s evropskými. Protože to je také to, co od nás naši občané očekávají. A já se ptám, proč nezačneme tu debatu přeskumem legislativy v členských státech. Já si myslím, že to by bylo rozhodně velmi užitečné. Takže já se na to ptám i v souvislosti s tím, že slyším, že není jasno v tom, co by se zkoumalo. Hovoříme tady o demokracii, o právním státu a o základních lidských právech. Kdo řekne, či řekne, co pod ta, tyto tři principy spadá. Protože to, to není přesně definované, takže bych chtěla, abyste na to zareagovali. Tak a poprosím pana Hampla. Prosím, máte slovo. Děkuji. Já si myslím, že to byla opravdu velmi užitečná debata a pokusím se to všechno schrnout. Schrnout tedy ty své dojmy z toho, co zde zaznělo a z toho, co jsem si eh, z těch eh, příspěvků vzal. První věc. Samozřejmě, že dialog a debata je vždy velmi, velmi užitečná. Bylo tady několik lidí, kteří vyjádřili i to, že dialog je velmi důležitý, ale samozřejmě pracovat a debatovat pod tlakem rozhodně dobré není. Takže samozřejmě, že tady jsou různé přímé a nepřímé tlaky z různých e, stran. Samozřejmě, že ta situace v jednotlivých členských státech je také velmi odlišná, ale druhá připomínka. E, pokud by tento mechanismus měl fungovat, tak by se určitě týkal hlavně otázek demokracie a právního státu. Otázka základních eh, lidských práv si myslím je velmi dobře už pokryta Radou Evropy a dalšími mechanismy. Tudíž, tudíž si myslím, že tuto část agendy už máme poměrně dobře pokrytou, hlavně v souvislosti tedy s těmi i mnohými individuálními eh, případy. I v souvislosti s implementací eh, do národního práva otázek, které jsou právě eh, nebo které souvisí s lidskými základními právy. Třetí připomínka. Samozřejmě že je to hodně o hodnotách, hodně o tom hovoříme. Máme tady základní seznam základních eh, práv a svobod. Máme také zde kompletnější popis toho, jakým způsobem se vlastně ty hodnoty odráží v listině lidských práv Evropské unie ale ta skutečnost, že ty hodnoty jsou velmi kolísavé nebo rozmanité, roz, rozlišné pro odlišné, no tak samozřejmě to je prostě faktem. Ale ten mechanismus, který se tady navrhuje, by se měl hodně zaměřit na postupy a mechanismy a ne tolik na ten, na ten obsah. Samozřejmě, že ono to vždycky bude možné nějakým způsobem od sebe oddělit, ale v zásadě si myslím, že by mělo jít o přeskum těch samotných postupů. A ještě poslední připomínka, pokud mohu, tedy pokud mi dáte čas. E, předpokládám, že toho času není nikdy dost, ale ještě můj poslední příspěvek. Bylo zde několik lidí, kteří hovořili o tom, že sice jak si debatovat o věcech je velmi pěkné, ale je třeba také přistoupit k činu a k provádění toho, na čem jsme se dohodli. To si myslím, že je něco, co rozhodně se netýká pouze tohoto našeho eh, procesu. Myslím si, že je to věc, která je důležitá nebo zásadní vlastně pro všechny oblasti naší činnosti hlavně tady na půdě Evropského parlamentu. Takže samozřejmě implementace provádění je něco, na co se prostě jednoduše musíme zaměřit. A to říkám jako někdo, kdo pochází ze země, která v tuto chvíli eh, se kterou je v tuto chvíli vedené řízení o porušení jednoho ze základních principů Evropské unie, ale je mi jasné, že jsou i další členské státy, které nesplňují části evropského práva a přitom s nimi není vedeno řízení o porušení. Děkuji mnohokrát. Pane Morido, prosím. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Začnu eh, francouzsky, protože chci ze začátku tady uvést několik obecných eh, připomínek v souvislosti s tím, co říkala paní Revo, a také zástupce francouzského senátu. Chci to schrnout následujícím způsobem. Základní lidská práva jsou velmi důležitá. Základní lidská práva jsou součástí našich ústavních lidských základních práv. Já stejně jako ostatní přítomní si myslím, že to nejdůležitější je dialog, dialog, který nastavíme. A co se týče základních lidských práv, tak tady v tuto chvíli ta otázka tady stojí, jakým způsobem tady nastavit efektivní mechanismy, které by zajistily ochranu základních lidských práv. Právní aky. Jak jsou si naši občané vědomi svých práv a svobod? A za třetí, uplatňování v terénu. K té první otázce já si myslím, že naše aky v oblasti základních práv je skvělý. Myslím si, že problém, který tady zmínil portugalský poslanec, spočívá v přechodu do praxe. Já se zaměřím na dvě otázky. První se týká toho uvědomění. Kolega z Nizozemska o tom velmi jasně říkal. Ano, my musíme podpořit schopnost eh, našich eh, občanů být aktéry, být protagonisty v oblasti základních práv. Takže tady v tuto chvíli máme velmi zajímavé projekt, který se jmenuje Čáče Klik, který byl také vyvinut jedním z našich partnerských Institutu a je to velmi zajímavý projekt, který vlastně lidem pomáhá naučit se, jakým způsobem lze aplikovat a chránit základní práva. To znamená, že tady máme opravdu portál, který dává přístup ke všem možnostem, ke všem eh, otázkám, nebo vlastně všichni, kdo se chtějí zeptat na jakýkoliv aspekt lidských práv, tak tento portál mohou využít. Takže tady jde samozřejmě o portál, který vás dovede až k Evropskému ochránci lidských práv. V každém případě ale chci říci eh, úplně nakonec, co se týče implementace a aplikace. Já jsem pouze státním úředníkem, ale musím říci, že nezdílím ten názor, že komise se snaží překračovat své pravomoci a zasahovat do věcí, do kterých nemůže zasahovat. Chci se pouze zmínit ještě o panu místopředsedovi Termancovi. Hovořili jsme s ním o současné situaci a jsem si jistý, že eh, rozhodně komise nechce zasahovat do politických záležitostí Polska, protože to, co se děje na politické úrovni v Polsku, tak je otázkou Poláků, Polska, polské politické reprezentace. A přesně o co jde, to je to, co jsem chtěla říci, to je přesně rámec právního státu, to znamená pro nás to znamená eh, aplikace pravomocí podle článku 7. Eh, kromě toho na základě výsledku rady z května víme, že naprostá většina členských států chce vést i nadále dialog s polskou vládou, aby byl obnoven společný dialog. Já jsem rozhodně nechtěla Evropskou komisi kritizovat za to, že překračuje své pravomoci. Spíš si myslím, že je dostatečně nevyužívá. Dobrá. Děkuji, děkuji mnohokrát. A já tady mám několik závěrečných eh, poznámek a potom vám předložím svůj návrh. Tak mě prosím poslouchejte. Myslím si, že tady zaznělo několik eh, nedorozumění v souvislosti s návrhem Evropské parlamentu eh, Otázka, kterou mnozí položili eh, v souvislosti s tím, kdo bude definovat ty formy, zdali to všechno vlastně bude na nás zase uvaleno ze zhora, eh, nebude to politicky legitimní a tak dále. Ne, ne, ne. Tady ta odpověď na to je zcela jasná. Ne první řadě většina těch, nebo velmi mnoho těch standardů už existuje, jsou definovány v obyčejovém právu, eh, v evropském AKI, eh, Radou Evropy. To znamená, že velmi mnoho těch principů už existuje. A to zajímavé je to, že celé toto, tato debata vznikla na základě kodaňského dilematu. To znamená, že my tady hledáme v podstatě ta kritéria v rámci kodaňského procesu ty standardy v podstatě v tuto chvíli používáme eh, k tomu, abychom vyhodnotili, zdali tedy členské státy mohou či nemohou přistoupit k Evropské unii. To znamená, my už tady máme řadu norem, které jsme nastavili. Nicméně tady v tuto chvíli ale jde o to, jakým způsobem eh, tato, eh, tyto standardy aplikovat ve chvíli, kdy už ta jednotlivá země je členským státem. To znamená, máme tady spoustu mechanismů, jako například monitoring pluralismu médií, právní scoreboard, to jsou všechno mechanismy, které už fungují. V souvislosti s dalším definováním dalších standardů, tak to v každém případě bude naše společná práce. A to je přesně to, o čem celý ten návrh Evropského parlamentu je. A to je také to, o čem je celé toto naše dnešní setkání. To znamená, jde tady o tu další definici těchto standardů a e, hodnot. To je i to, co říkala paní von Storff, to znamená všichni, všichni se budou té debaty účastnit. E, Všechen, každý hlas bude vyslyšen. Já také znám váš názor, ale všichni, všichni budou vyslyšeni, což samozřejmě neznamená, že všechno je relativní. Ne, některé věci jsou stanoveny našimi smlouvami a my souhlasíme, to znamená všichni jsou si rovni před zákonem. Žádná diskriminace na základě genderu, Eh, národní příslušnosti, pohlaví a tak dále. To jsou věci, o kterých jednoduše nemůžeme dál debatovat, protože jsou jasné, ale jakým způsobem jsou poté aplikovány v praxi, to už je věc, o které se musíme bavit dále. Jakým způsobem zaangažovat také evropské občany? Když si přečtete ten návrh Evropského parlamentu, tak občané a zástupci občanů tady hrají opravdu zcela zásadní klíčovou eh, roli. To znamená, že, že tady to eh, máme celé jasně stanovené, jakou klíčovou roli hraje také občanská společnost. A já jsem vám také vysvětlila, jak vůbec ten návrh vznikl, protože my jsme vedli opravdu celou řadu konzultací s různými zástupci různého sektoru, se zástupci neziskových organizací, církví, soudního systému, médií. To znamená, že my jsme opravdu vedli extrémně široký, rozmanitý eh, konzultační proces a budeme-li i nadále chtít se tomuto eh, tématu do budoucna věnovat, tak rozhodně bych se tohoto eh, postupu a přístupu držela i do budoucna. A další nedorozumění, ke kterému zde došlo, což je nedorozumění, ke kterému dochází velmi často a velmi často to je nedorozumění, které, které zaznamenáváme i ze strany Evropské u Evropské komise. Ne, ne, nejde o to, že bychom my někoho k něčemu nutili, že bychom někomu něco vnucovali. Ne, tady přece dochází k neustále eh, eh úzké spolupráci a dialogu mezi členskými státy a Evropskou komisí. Protože eh, Evropská rada, stejně jako členské státy, chtějí společně najít společný mechanismus, na základě něhož by mohlo k konkrétním debatám docházet také na půdě Evropské rady, protože v tuto chvíli ty debaty jsou velmi obecné anebo jsou to debaty, které jsou vedeny pouze eh, s jedním členským státem, což je ale trošičku divné, protože to vypadá, jako kdyby se ukazovalo prstem pouze na jeden členský stát, zatímco těch problémů je mnoho i v další řadě dalších eh, evropských států. A teď je v souvislosti s tím, co řekl pan Paraskevopoulos, který říkal, že tady potřebujeme mít také nějakou, nějaký stálý výbor. A to bych možná propojila s návrhem Evropského parlamentu. To znamená, že bychom chtěli, aby všechny národní parlamenty jmenovaly zpravodaje. A pokud my vlastně tyto dva návrhy propojíme, tak eh, já si myslím, že tady bychom mohli mít prostě jednoho zástupce z národního parlamentu z každého státu, to znamená 28 plus jeden zástupce nebo zástupce z Evropského parlamentu, takže by to bylo něco jako takový stálý, polostálý výbor, který by se zabýval právě eh, návrhy Evropského parlamentu, protože tady hovoříme o návrzích, nehovoříme o nějakých eh, zákonech, které je třeba implementovat. To je prostě input, to je prostě ten vstup do té debaty a jsou to návrhy, o kterých se bude debatovat eh, v tomto gremiu, to znamená v rámci eh, jmenovaných národních zástupců. To znamená, že se obrátím na národní parlamenty a poprosím je, aby jmenovali jednoho svého zástupce já nevím, jestli to byl pan Bodrý, který říkal, že vlastně tady se musíme vlastně setkávat pravidelně, musíme také si se domluvit na konkrétní pracovním plánu. Takže to je to, co já navrhuji. Dávám samozřejmě také čas na promyšlení. A tímto eh, končíme vlastně naší první část našeho setkání. Děkuji všem panelistům a tímto se dostáváme k druhé části, k druhému panelu. A teď se dívám ještě na své dokumenty tady. Vím, že hovořit bude pan Frank Engel, takže už ho tímto v tuto chvíli zvu k nám nahoru. A kde pak máme ještě program? Takže pan Frank Engel, paní Nuria Díaz Ambát, pan Kravit za komisi a pan Bodchý. Prosím, prosím, přijďte ke mně, pojďte ke mně. Yes, please. Okay. Um, I'm not going to, uh, to, to speak anymore and, uh, in... Mm, ano, nebudeme dále ztrácet čas a hned představím další řečníky. Takže dokonce i bez eh, z, z mých eh, dokumentů. Hned po pravici je pan Frank Engel, to je můj kolega z EPP, který byl stínovým zpravodajem pro eh, zprávu, která se týkala, e týkala RDF a v tuto chvíli je také zpravodajem eh, zprávy o základních lidských právech pan, paní Nuria Díaz Abad z Evropské sítě soudních rád a po její levici pan Krbic z Evropské komise eh, z DG Just. Eh, říkáme vám pan právní stát a pan Bodrý ze Chambre de député z, Lux, z Lucemburska, ale já se omlouvám, nemám před sebou své dokumenty, které bych měla mít, takže nevím, jestli jsem ještě neřekla nějakou další vaší funkci. Aha, takže jste předsedou výboru pro uh, ústavní záležitosti. Takže poprosím vás, abyste hovořil ve stejném pořadí. Každý z vás má 10 eh, minut a pane Engle, máte slovo. As, as, as a... Děkuji, Sofie. Jako Lucemburčan má vždycky problém eh, vybrat si jazyk, abych vystupoval zde v Evropském parlamentu. My umíme několik jazyků, ale náš mateřský jazyk dokonce není ani oficiálním jazykem, takže si vždycky musíme vybrat nějaký oficiální, takže já si vyberu angličtinu, doufám, že tím nikoho neurazím. Já jsem byl požádán, abych eh, pohovořil o tom, co budeme řešit v příští zprávě o základních právech v Evropském parlamentu. A mohu vám říci, že pokud mě nezastaví stínoví zpravodajové, kolegové, tak bych chtěl, aby to byla hlavně zpráva o zprávě a vládnutí. Proč? Hlavní prvky zprávy a řízení jsou řešeny v celé řadě dalších textů. Jsou to témata, která se týkají starých lidí, dětí, migrantů, menšin, postižených a tak dále. Ale toto všechno je už velmi pokryto. Ale já si myslím, že máme na tomto kontinentu problém se zprávou a vládou. Pokud nemáme ještě, tak ho budeme mít určitě do budoucna. Je to posilováno dvěma fenomény. A my jsme to slyšeli dnes dopoledne já nechci nikoho urazit, když to řeknu, ale ta vláda, která teď působí v Polsku nebo v Maďarsku, to rozhodně není vláda, která by se řídila logikou, která by měla převládat v Evropské unii. Abych to řekl jasně, máme teď dva členské státy, možná jich budeme mít do budoucna více, které kdyby se teď snažili stát členy Evropské unie, tak by neuspěli neuspěli by, nebyli by přijati jako členové. A to je věc, kterou nemůžeme před sebou skrývat. Nebudeme se tvářit, jako že jsou to věci, které nejlépe řeší národní vlády. Ne, prostě tyto státy se před několika lety rozhodly, že se připojí ke klubu založeného, založeném na různých pravidlech, na určitých pravidlech. A oni to udělali. Já opravdu nemám rád, když nás lidé srovnávají se Sovětským svazem nebo s Jugoslávií. Přece Sovětský svaz se nikdy neptal lidí, jak chtějí, aby se s nimi zacházelo, když se přidali násilím vlastně byli přidáni do Sovětského svazu. A tak to ale není v Evropské unii. Evropská unie přijímá na základě vlastní žádosti. A hovoříme o těch našich hodnotách. Ty hodnoty jsou jasně zakotveny ve smlouvách. A teď bohužel tyto hodnoty jsou na řadě míst ohroženy. A musím jasně říci, že to nejde jenom o Polsko a Maďarsko. Je toho ještě více. Protože jsou zde ty pocitované hrozby, terorismus, nejistota a všechno to, co jde ruku v ruce s tím, co se teď děje. Téměř kdokoliv v Evropské unii má sklon obrátit se, přiklonit se k modelům vlády, které jsou potenciálně nebezpečné. Například teď téměř věčný stav nouze ve Francii. Já pochybuji o tom, jestli potřebujete stav nouze, abyste mohli řešit hrozbu, se kterou se prostě musíte naučit žít. Ale já vím, že v jiných zemích, včetně mé, jsou lidé, kteří se snaží také vyhlásit stav nouze, aby se tím řešily bezpečnostní otázky, které musíme řešit. Ale stav nouze nepovede k tomu, že tyto hrozby zmizí. Ani to, že budeme omezovat normální ústavní pořádek. Takže prostě dejme těm, kteří tyto hrozby řeší, prostředky, aby je mohli efektivně řešit, aby je mohli potírat ale vládněme tak, jako bychom vládli jindy. To jsou věci, které musíme řešit, takto k ním musíme přistupovat. A já jsem přesvědčen, že pokud to uděláme, uděláme to v návaznosti na zprávu o mechanismu dohledu nad dodržováním základních práv. Evropský parlament neustále vystupuje s žádostí, aby v členských státech bylo vládnuto po evropsku. Na základě našich hodnot je důležité, abychom spolu komunikovali i tam, kde pocitujeme, že ty trendy ve vládě nejsou takové, jako by měly být. A ti, kteří nám říkají, že si myslí, že je to zcela normální, tak pravděpodobně mají důvod, proč se tak domnívají. A my musíme spolu komunikovat, protože já si myslím, že zatím ještě není nic takového vybudováno, ale myslím si, že by měla být něco jako evropská logika vládnutí. Jsou prostě věci, které děláme, které neděláme. A na tom bychom se měli dohodnout. A pokud se nedohodneme, no tak asi budeme mít problém. Budeme mít problém, budeme mít eh, velmi rozdílné postoje k takovým fenoménům, jako je třeba nezávislost soudní moci. No a pokud bude soudní moc zneužívána pro politické účely, tak už nebude sloužit těm účelům, jimž se snažíme už od francouzské revoluce sloužit. Prostě nezávislé soudnictví není náhodou jedním ze základních pilířů společnosti, ve které žijeme. A v celé řadě míst pozorujeme, že jsou zde tendence ke zneužití soudnictví k prosazování politických cílů. A proti, proto tady soudnictví není. Alespoň ne podle mého názoru, ne podle názoru těch, eh, kteří vytvořili zprávu o dohledu nad dodržováním základních práv a kteří pracují na těchto zprávách v Evropském parlamentu tradičně. Otázka pro následující roky bude následující. Jsme schopni se dohodnout všichni mezi sebou, všechny členské státy, všechny vlády různých politických barev a směrů. Můžeme se dohodnout na tom, jakým způsobem bychom měli řídit zemi, stát a Evropskou unii, anebo budeme mít různé názory. A pokud budeme mít různé názory, tak to budeme muset asi nějak řešit. V Evropské unii, a já to opakuji, a to už je slovo na závěr, si nemyslím, že můžeme mít dvě nebo tři nebo čtyři různé metody vlády a různé názory na to, co je vlastně účel vlády a soudnictví. To už není otázka subsidiarity, to vůbec nesouvisí s národní svrchovaností. To souvisí s tím, že od 50. let minulého století Evropská společenství, následně Evropská unie, byla vybudována na tom, že se shodneme také na otázkách demokracie a zprávy země. A to je model, na kterém jsou vybudovány také evropské instituce. A v rámci toho našeho klubu zde prostě nemohou být eh, odlišné postoje v tomto směru, protože jinak ta jednota našeho klubu bude ohrožena. Já vím, že někteří z radostí toto riziko přijímají, vím, že někteří příliš eh, nejsou nakloněni tomuto Evropskému klubu, to je také jejich volba, ale je zde jedna věc, která není možná. A sice, to je věc, kterou říkají lidé jako já. Třeba v té naší debatě o Maďarsku, to říkáme už roky, prostě nemůžete zůstat v tom klubu a dělat všechno jinak po svém. Je absolutní právo jakéhokoliv evropského státu se rozhodnout kdykoliv, že zásadně nesouhlasí způsobem, se způsobem, jak se věci dělají v Evropské unii, ale potom tou cestou je Brexit. A musí to být Brexit, prostě není to možné a není to slušné pokračovat v členství v klubu, přijímat miliardy a miliardy podpory z evropského rozpočtu a zároveň zásadně kritizovat Evropskou unii při každé příležitosti. Tak to prostě nejde, to je neslušné. Prostě neslušné. Protože za toto šílenství platí evropští daňoví poplatníci a kdyby o tom byli informováni, tak by to rozhodně nepodporovali. Takže proto musíme věci jasně říci. Pokud si někdo opravdu myslí, že Evropská unie je úplně proti způsobu, jak chtějí oni spravovat svou zemi, no tak si budou tu svoji zemi muset spravovat sami. A my si budeme spravovat Evropskou unii tak, jak chceme sami. Děkuji a tím se dostáváme k paní Nuri Diaz Abad. Právě jsme zde měli otázku ohledně toho, jak nastavujeme standardy. Co dělá Evropská síť soudních rad? Vede interní dialogy o standardech. To je velmi zajímavý příspěvek k tomuto procesu vytváření standardů. To je trvalé probíhající proces. Prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, dámy a pánové první řadě chci říci, že je pro mě velkou ctí, že jste mě pozvali na toto meziparlamentní zasedání. Já tady v tuto chvíli zastupuji Evropskou síť soudních rad, která v, to, v podstatě spojuje Evropské soudní rady a podobné instituce v rámci EU. Tyto výbory, tyto rady hrají velmi důležitou e, roli v oblasti nezávislosti soudu. Za posledních let naše síť nastavila mnoho standardů a osvědčených postupů, které mohou být aplikovány v soudních systémech. Dovolte mi, abych e, zmínila mimo jiné otázky etických povinností soudců a v těch případech, kdy demokracie a zásadní lidská práva jsou ohrožena. Před dvěma e, týdny na generálním schromáždění v Paříži jsme hovořili o nezávislosti, zodpovědnosti a kvalitě soudních eh, systémů. Tento projekt začal na eh, identifikací identikátorů, eh, tedy, pardon, ukazatelů, na základě níž lze vyhodnotit nezávislost a zodpovědnost soudních systémů v jednotlivých členských státech. My jsme identifikovali a vyhodnotili ukazatele objektivní a subjektivní nezávislosti a zodpovědnosti jak individuálních soudců, tak také soudních systémů. A také jsme identifikovali výzvy, před kterými právě nezávislost soudních systémů a soudců stojí. Poté, co jsme zmapovali vlastně ty silné a slabé stránky, zorganizovali jsme dialog, v rámci něhož jsme chtěli, aby účastníci tohoto dialogu Eh, přišli s eh, možnými řešeními. Tento projekt se také snažil zjistit, jaké názory zastávají soudci v, Evrops- v Evropské unii. V roce 2016 takovéto Takovýto výzkum byl proveden eh, ještě po druhé. 11 700 soudců z Evropské unie se rozhodlo zúčastnit se tohoto výzkumu veřejného mínění v, v podstatě došlo k tomu, že většinou ta nezávislost byla vyhodnocena čísly 8,9 až 10. Eh, kromě toho chci říci, že soudci byli jmenováni či eh, povýšili na základě svých zkušeností a eh, schopností. Jinak je třeba říci, že nezávislost soudců ve většině členských států není respektována i jinými státními institucemi. Eh, dále eh, známe také výsledky eh, mm, výzkumu Eurobarometru z dubna 2017, kde se hovoří o vnímání veřejnosti nezávislosti soudního systému. To jsou otázky, kterým se musíme věnovat. A já jsem si jistá, že všechny tři větve státní moci nesou sdílenou zodpovědnost. Musíme samozřejmě také chápat určité omezení nezávislosti soudců a soudního systému. A proto je velmi dobré podívat se na principy, které si stanovila naše síť. Za prvé, soudci musí být jmenováni na základu svého meritu a své schopnosti, což je věc, o které chci s vámi dnes hovořit. Jmenování soudců. To je oblast, kde vy jako národní parlamenty nesete specifickou zodpovědnost. Ve většině výborů část členů výboru, kteří jsou zodpovědní za jmenování soudců, jsou jmenováni sami parlamentem. Naše síť nastavila minimální standardy v souvislosti se jmenováním nesoudních členů, tak, abychom se vyhli politizaci celého výboru. Naše evropská síť si myslí, že tam, kde nesoudní členové jsou jmenováváni eh, parlamentními eh, orgány, proces selekce a volby a jmenování nesoudních členů musí také vycházet z jejich eh, transparentnosti a schopnosti. To znamená, že tady je třeba zohledňovat také jejich schopnosti a pravomoci nad rámec eh, soudního systému. To znamená, že tady nehovoříme o lidech, kteří jsou nějakým způsobem politicky vázáni. Druhý princip, který chci tady vyzdvihnout, je to, že soudní systémy a výbor eh, soudců či rada eh, soudní musí být zaangažována do procesů implementace plánu pro reformu soudního systému. Eh, reformy mohou být prováděny pouze na základě konzultace se soudci a také této rady. Vy jako členové parlamentu tady hrajete klíčovou roli v této souvislosti a musíte udělat všechno proto, abyste zajistili dobrou spolupráci spolupráci se soudci a e, radami a soudními radami. E, výsledky a závěry tohoto projektu z tohoto roku ukazují, že v tuto chvíli soudní systémy čelí opravdu velkým výzvám. E, respektování nezávislosti soudního systému, to je klíčový prvek právního státu, který musí být dodržován. Mhm. Naše evropská síť eh, má velké obavy v souvislosti se situací v Polsku. My jsme vlastně obdrželi od Soudní rady Polska formální žádost o pomoc. To znamená, že chtějí od nás pomoc s novými legislativními návrhy. Představenstvo Evropské sítě došlo k závěru, že, tato, že v tuto chvíli eh, rozpracované návrhy zákonů mohou zcela zásadně omezit nezávislost soudního systému v Polsku. A chci říci, že tady ochrana právního státu je zodpovědností jak soudního systému, tak také dalších eh, součástí státní moci. To znamená, že my jsme opravdu vyjádřili i formálně naše obavy v souvislosti se současnou situací v Polsku. Kromě toho, v rámci naší deklarace, kterou jsme přijali v že jsme ještě jednou zopakovali naše obavy a e, vyzdvihli jsme, jak je důležité, aby mezi soudními systémy v rámci EU panovala důvěra, protože základem zájemného uznávání je v každém případě nezávislost, kvalita a e- efektivita soudních systémů, které respektují pravidla pravidla právního státu. Také chci říci, že Evropská síť soudních rad je soudní síť, která je zmiňována také ve sdělení Evropské komise, Evropskému parlamentu a rady, rady eh, v souvislosti s novým právním rámcem EU, jehož cílem je posílit právě eh, právní stát. A v této souvislosti chci také říci, že jsme byli pozváni na setkání s panem místopředsedou Timmermansem, abychom se pobavili o současné situaci v Polsku. Proto si myslím, že právě role našeho, naší evropské sítě v analýze současné situace soudního systému eh, v členských státech je opravdu velmi hodnotná. Já bych v tuto chvíli ráda pohovořila ještě o vztazích mezi třemi eh, větvemi státu. To znamená, máme tady výkonnou moc, zákonodárnou moc, ty musí samozřejmě chápat, co to znamená soudní nezávislost a zodpovědnost. Evropská síť ENCIE e přišla s novou strategií pro další své eh, období. Jeden z hlavních cílů, který se naše sítě stanovila, je podpora nezávislosti, zodpovědnosti a kvality soudních systémů v Evropě. Chce také podpořit porozumění a také respektování soudní nezávislosti. Evropská síť ENC je chce toho dosáhnout také prostřednictvím dialogu s dalšími prvkami, prvky státní moci a chce s nimi vést dialog o právním státu a to jak na národní, tak evropské úrovni. Evropská síť ENCJ chce eh, rozhodně eh, také se držet závěrů současné či dnešní debaty. V Paříži Evropská síť ENCJ Eh, přijala deklaraci, která se týká odolného soudního systému. My si myslíme, že potřebujeme odolný a silný soudní systém, který bude schopný postavit se externímu tlaku, zatímco ve stejnou chvíli bude mít tu schopnost přizpůsobovat se měnící se společnosti. Je zcela zásadní, aby soudní systémy řádně fungovaly, aby také fungovaly soudní eh, rady. Důležité je, aby soudní eh, rady také podporovaly všechny součásti soudního systému, které by byly vystaveny tlaku či útoku z jakékoliv eh, strany. V jakémkoliv demokratickém státu je zcela zásadní, aby existovalo řádné informované porozumění toho, co jí jsou nebo jakou roli hrají všechny složky státní moci a jde o to, aby se zajistila opravdu efektivní spolupráce mezi všemi těmito třemi větvemi. A na závěr chci se vrátit ještě k tématu dnešního jednání. Já si opravdu myslím, že všichni neseme společnou sdílenou zodpovědnost pro to, abychom podporovali a posilovali demokracii, právní stát a základní lidská práva ve všech našich společnostech tak, abychom podpořili a pomohli také našim lidem. Děkuji vám za vaši pozornost. Děkuji vám a nyní další řečník, pan Krabit. Eh, děkuji vám, paní eh, předsedkyně. Jsem velmi rád, že zde mohu předložit eh, dokument z roku 2017 o evropském eh, soudnictví, protože eh, my jsme pracovali na dalším rozvoji této iniciativy. Tento rok je obzvláště důležitým rokem, protože se jedná o páté výročí skorbuku. A my se, eh, jsme se podívali na určité tendence minulých eh, let a podívali jsme se na to, jakým způsobem se eh, změnily tyto systémy od doby publikace prvního dokumentu z roku 2013. Ale je důležité, abychom se soustředili na to, z čeho se můžeme poučit po pětiletém období a také zali je tento dokument Eh, nebo tyto výsledky byste vy mohli třeba také eh, využít pro další práci. Já bych eh, chtěl začít tím, že cíl toho našeho scoreboardu byl udělat porovnávací souhrn ohledně kvality a účinnosti národních systémů. Naším našem naším cílem bylo eh, povzbudit členské státy, aby zlepšili účinnost svých národních eh, systémů. Eh, efektivní justiční systém je zcela zásadní pro právní stát a tak, aby občané a podniky mohli uplatňovat svoje práva a také, aby se mohlo investovat v příznivém pro to prostředí. Proto je potřeba zlepšit eh, efektivnost eh, národních systémů a to je jedna z priorit evropského eh, semestru ročního cyklu politické koordinace a Evropský soudní dvůr tedy toto posuzuje v rámci evropského semestru. Co jsou hlavní výsledky? Eh, tady tohoto srovnávacího přehledu eh, z roku 2017 o evropské justici. Eh, ten výsledek je, že my jsme zaznamenali pokrok během těchto pěti let, ale že stále ještě existují problémy, které potřeba vyřešit. Začněme s pokrokem. V mnoha členských státech, kde jsme v minulosti identifikovali Eh, konkrétní problémy, tak tam jsme zjistili, že soudní eh, řízení eh, pro občanské a obchodní spory se zkrátily. Třeba v roce 2010 nejdelší řízení trvalo 850 dnů, zatímco v roce 2015 nejdelší řízení trvalo 525 dní. Eh, co se týče závislosti eh, soudnictví, tak eh, my jsme zaznamenali, že vnímání mezi podnikateli, pokud je o nezávislost soudu, tak toto vnímání se zlepšilo nebo alespoň zůstalo stejné během předchozího pětileto období a to ve více než dvou třetinách členských států. Taky je zajímavé, je, že kvalita soudnictví je stále vysokou prioritou v členských státech v polovině členských států je více eh, soudců na počet eh, obyvatel, eh, přestože krize v dokumentu z roku 2017 jsme se více zaměřili na to, jakým způsobem je soudnictví eh, přístupné pro eh, chudé občany. Údaje ukazují, že ve většině členských států eh, tito občané mají právo na právní pomoc pokud jsou v nějakém obchodním sporu. To je tedy ten pokrok, který jsme rovněž zaznamenali. A nyní několik slov ohledně eh, výzev, kterým čelíme. Eh, tady v tomto srovnavacím přehledu z roku 2017 eh, ohledně nezávislosti soudnictví, tak v tomto ročním průzkumu se ukázalo, že vměšování se ze strany vlád a politiků je hlavním důvodem pro vnímání nedostatečné nezávislosti soudnictví. To je velká obava. V mnoha členských státech nyní probíhají just, reformy justice. A v každé eh, reformě justice by se měl podpořit eh, právní stát, měly by tam být otevřené standardy pro nezávislost soudnictví. Evropská komise nechce, aby se prováděly reformy pouze e, sami pro sebe. My potřebujeme reformy aby eh, se opravdu eh, zlepšila účinnost eh, soudnictví, především jejich nezávislost. Účinnost soudnictví je problém v mnoha členských státech, hlavně v těch nedořešených případech baklo. V některých členských státech to jsou vlastně pořád ty stejné Eh, pořád jsou to ty stejné členské státy, kde jsou pořád ty nedořešené soudní eh, případy. A v tomto roce poprvé srovnavací eh, přehled ukázal, že v trestně právním řízení pro tedy přestupky a trestné činy souvisící se směrnicí o praní špinavých peněz. Ty údaje jsou k dispozici a vidíme, že to trvá půl roku až tři roky. Také jsme rovněž zaznamenali, že využití eh, technologií IKT je pořád problematické. Je potřeba využít lépe technologie IKT, ale eh, také, abychom mohli lépe informovat občany, tedy nejenom pro zlepšení účinnosti. A nyní bych chtěl povořit o zkušenostech eh, komise s Eh, prací na tomto srovnávacím přeledu od roku 2013. Z čeho jsme se poučili? My jsme se poučili, že důležité, aby se každá ta země posuzovala specificky. Eh, tady tento srovnávací přehled eh, Evropské justice poskytuje srovnávací obrázek jednotlivých soudních systémů, ale ukázalo se, že Eh, pokud dochází k nějakému nedostatečnému eh, výkonu, tak je potřeba hledat důvody, proč se tomu tak děje. Eh, proto tento zhrnovací přehled je doplněn specifickým posouzení jednotlivé situace jednotlivých členských států. Také jsou tam zapojeny jednotlivé zúčastněné strany, tak aby se mohl lépe vysvětlit kontext členského státu a také zvláštnosti těch jednotlivých soudních systémů. A tady Eh, tento dokument se prezentuje eh, vždy v únoru a je to specifická zpráva o kontextu jednotlivého členského státu v rámci Evropského semestru v roce 2017. Eh, tam se to týkalo 14 členských států, které měly specifické informace ohledně svého soudnictví. Druhá věc, ze které jsme se poučili, je, že bychom neměli podceňovat Eh, eh, komplikovanost a komplexitu všech údajů, protože tento srovnávací přehled evropské justice se zakládá na údajech na údajích eh, z různých zdrojů a velký počet kvantitativních údajů poskytuje Rada Evropy SEPEŠ, to je výbor, který se zabývá efektivností soudnictví další zdroje, jsou údaje ze sítě soudnictví a potom eh, různé existující výbory v rámci EU. Eh, systém eh, soudnictví si uvědomuje, jak komplikované je poskytnout údaje pro 28 členských států. Kromě té, toho vnímání nezávislosti soudnictví, tak jak je to v průzkumech, tak nemáme žádné ukazatele ohledně uh, aktuální situace ohledně nezávislosti soudnictví. Takže eh, se eh, eh, ministr, poskytují data ohledně nezávislosti ze strany Ministerstva spravedlnosti na základě zásady oddělení moci. Proto my jsme společně s Evropskou sítí pro rady soudnictví a také společně se sítí Eh, pro eh, nejvyšší soud Evropské unie, tak jsme vypracovali eh, faktickým způsobem systém, jakým způsobem se mm, fungují ty systémy, aby mohly být nezávislé v případě specifické situace. Například jestli je možné převést eh, sou, eh, soudce či soudkyni eh, bez jeho či jejího souhlasu a jaké důvody jsou pro, pro tento převod soudce. A toto vedlo k opravdu výborným výsledkům. My máme nyní přehled strukturálních záruk pro nezávislost soudnictví v EU. A ten Hlavní problém, který máme nyní, je posoudit eh, účinnost těchto záruk v praxi. Eh, v současnosti eh, jsme na tom pracuje Evropská síť rad pro soudnictví, ale NAC je na tomto pracuje a já doufám, že v budoucnosti, až vydáme tady tento srovnávací přehled, tak tam budeme moci zahrnout výsledky hodnocení Evropské sítě rad e, soudnictví. A nyní bych chtěl pohovořit o to, jak je komplikované schromáždit data od 28 členských států. E, někdy je toto zhoršeno eh, institucionálními a politickými e, okolnostmi, protože některé úřady se zdráhají poskytnout e, údaje a dávají k tomu různé důvody. A potom ta ten, ta poslední věc, kterou jsme se naučili, je, že je důležité pokročit vždycky krok po kroku a že se musí zapojit všechny zúčastněné strany. Musí to být postupný přístup a inkluzivní a ten je ještě více důležitý, když se uvažuje o novém mechanismu, který by pokryl eh, tak eh, široké oblasti, jako je eh, právní stát, demokracie a základní práva. Já doufám, že tyto informace vám budou nápomocné pro další úvahy. Děkuji vám. Určitě to je velmi zajímavé přispění do naší rozpravy. Mně, co se líbí, je vlastně ten prvek to, té soutěže Eurovize. Takže to je taková soutěž Eurovize pro soudnictví. Tak stejně jako soutěž Eurovize, tak lidé eh, nejsou tak úplně eh, nadšení eh, z té hudby, ale prostě, nebo z toho samotného festivalu, ale nikdo prostě nechce být poslední. Takže je to taková soutěž o to, kdo bude nejlepší. A nyní další. Pan Grobier, prosím. Děkuji, já budu pokračovat ve francouzštině. Takže já použiji jeden z našich oficiálních jazyků v Lucemburku. Byl jsem požádán, abych řešil poměrně delikátní otázku národních parlamentů při zajišťování nezávislosti justice. Mám k tomu pár eh, obecných poznámek, než se dostanu k detailům kde odkážu na situaci v mezi Lucembursku. Nezávislost justice určitě není sama cílem, sama o sobě, ale je to prostředek v zájmu nestrannosti soudního orgánu. Protože bez nezávislosti neexistuje nestrano soudu a bez nestrannosti soudu není spravedlnost. Nezávislost tedy není určena justici jako takové, ale těm, kteří jsou souzeni. Těm musí zajistit záruku nestranosti. Nezávislost a nestranost justice je tedy zásadním požadavkem, základním eh, prvkem právního státu a také principem rozdělení moci to je vlastně princip, který platí už 300 let od Montesquieu. Musíme být realisté. O oddělení pravomocí dnes v žádné zemi není rigidní a absolutní. Pokud jde alespoň o výkonnou moc a legislativní moc. To, že existuje politická většina, vede k tomu, že dnes je spíše spolupráce mezi výkonnou mocí, to znamená vládou a parlamentem, alespoň tedy v té většinové složce. Takže si myslím, že vždycky musíme k tomu přistupovat tak, že víme, že jsme se trošičku odklonili od té ideální situace oddělení pravomocí tak, jak ji koncipoval Montesquieu. Ale to, co platí pro legislativní a výkonnou moc, neplatí pro soudní moc. Justice, tam je zjevné, že musí být nezávislá, funkčně nezávislá na dalších dvou pravomocích. To je zcela zásadní a nemůže být žádným způsobem spochybněno. Tato nezávislost, tato široká autonomie soudnictví bez svých různých eh, směrech ať už jde o prokuraturu nebo o soudy. Já vím, že je to v mnoha zemích velmi komplikované. Rozhodně vylučuje jakékoliv vměšování vlády do fungování justice. Toto vměšování je často charakterizováno jako největší hrozba. Ale já to říkám také jako poslanec. Toto vměšování do nezávislosti justice neplatí jenom pro vládu, ale platí stejně tak i pro legislativní moc. Národní parlament nemá za úkol kontrolovat justici a musí se zdržet jakéhokoliv vměšování do fungování justice, protože hrozí, že by tím ohrozil její nezávislost a tím pádem i nestranost. A z toho vyplývá, že justice nemusí nebo nemá za úkol přímo se zodpovídat parlamentu. Národní parlament eh, by tedy neměl diskutovat přímo o rozsudcích vynesených eh, soudy ve své zemi. Takže tam naopak platí, že justice může a musí být chráněna parlamentem a to různými prostředky. Parlament eh, také vytváří ústavu a ústava je garantem nezávislosti soudu. Na nové lucemburské ústavě už pracujeme více než 15 let, ale já už tady vidím konec tunelu na začátku roku 2018 a tam se bude hovořit explicitně nejen o nezávislosti soudců, ale zároveň také o nezávislosti a nestranosti členů státního zastupitelství, tedy prokurátorů, státních zástupců. Bude se zde hovořit také o principu jmenování soudců a jejich nepřeložitelnosti. Máme také Národní radu, která je tvořena především soudci a ta bude dohlížet na dobré fungování soudu a na nezávislost soudců. Tady je také důležité, že někteří členové této rady budou také jmenováni parlamentem. Je tedy zjevné, že ta volba musí být provedena s ohledem na jejich schopnosti, na jejich nezávislost a na transparentnost. Bude tedy tato rada zasahovat do procesu jmenování a bude řešit také různé stížnosti na dysfunkci justice. Tuto funkci může vykonávat eh, také mediátor, ombudsman jmenovaný vládou, který je vlastně takovým styčným bodem. Tento mediátor samozřejmě se nemůže vměšovat do probíhajících věcí, případů, ale pokud zjistí, že je tam nějaký problém ve fungování justice, tak to zmíní ve své zprávě a tato zpráva je potom pochopitelně projednávána v odpovídajících parlamentních výborech a také na veřejném zasedání parlamentu a parlament potom může prostřednictvím usnesení se vyslovit k otázkám které jsou zmíněny ve zprávě o fungování justice. Za třetí, samozřejmě Národní parlament je zákonodárcem, to znamená, že jako takový bude dohlížet na to, že legislativa vztahující se k justici bude v souladu s ústavou, s mezinárodními umluvami, s velkými principy práva. Před hlasováním parlamentu spolupracujeme také s ústavním soudem, provádíme také kontrolu ex post. Ústavní soudci jsou takovou první hradbou před spochybněním nezávislosti justice a jejich vlastní nezávislost a nestranost je zcela zásadní, protože bez toho nemůže celý systém fungovat. Parlament také přijímá státní rozpočet a tady tedy legislativní moc musí dohlížet na to, aby justice měla k dispozici potřebné zdroje, ať už finanční, tak i lidské, aby mohla vykonávat svou činnost. Za páté, parlament také kontroluje vládu a pokud eh, má za to, že vláda porušila princip nezávislosti justice, tak eh, využije pravomoc kontroly, kterou mu dává ústava, třeba interpelace, předvolání ministru do parlamentního výboru, bod na pořadu jednání, veřejného zasedání nebo vytvoření specifické vyšetřovací komise nebo předložení zprávy na plenárním zasedání. V tomto rámci jsme už eh, byli svědky předvolání soudců v Lucembursku, ale to je velmi citlivé, protože soudci jsou také nezávislí vůči parlamentu, takže podle mého názoru nemůžeme prostě předvolat, předvolat soudce. Můžeme ho pozvat, aby přišel na zasedání výboru, ale to jejich předstoupení je tedy spíše dobrovolné jejich tedy vystoupení v parlamentu. Takže si myslím, že musíme být poměrně schopní a když chceme pozvat soudce do parlamentu, tak to podle mě nemůže nikdy být na téma probíhajícího soudního řízení, ale má se to týkat tedy spíše politických otázek. V Lucembursku z nedávné doby mohu uvést příklad. Na jaře 2013 jsme vedli veřejnou rozpravu ohledně eventuálního vměšování exekutivy do justice. Jednalo se o oživení jednoho řízení, které se týkalo atentátu, který byl spáchán v 90. letech. Takže tehdy jsme využili nástroje, které jsem právě zmínil, byla potom vedena veřejná rozprava, byla přijata usnesení, o kterých se hlasovalo. Je to možná taková zvláštní věc v Lucembursku, nic, žádný text nebyl odhlasován, ani demise ministra ani vlastně ten nejslabší text, který byl předložen. Tam se prostě pouze hovořilo o neopatrnosti. Nakonec nebyl vůbec nikdo odvolán, ani generální prokurátor, ani ministr, dnes už je ministr v důchodu. V každém případě to ukazuje, že ta debata fungovala, i když možná tedy ty závěry nebyly úplně uspokojivé na 100%. To je tedy má prezentace. Já jsem se snažil trochu načetnout nástroje, které mají k dispozici národní parlamenty k tomu, aby pomohly zajistit nezávislost justice. Ale je zjevné, že všichni víme, že na jedné straně máme texty a nástroje a na druhé straně je zde politická vůle používat tyto prostředky, tyto nástroje, které jsou k dispozici národních parlamentů. A konečně je na národních parlamentech, aby rozumně těchto prostředků využívali. Děkuji. Děkuji. A nyní zahájím diskuzi. Máme zde řadu žádostí o slovo. Jako první paní Florea z Rumunska. To be here. Uh, I... Děkuji. Uh, sunt vicepreședinte al Comisiei juridice. Vážená paní předsedkyně, já jsem místo předsedkyně právního výboru Rumunské sněmovny, to je můj první mandát v této funkci, a ráda bych vás informovala o roli rumunského parlamentu při monitorování základních práv a demokracie. V mé zemi máme podvýbor, který kontroluje rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva. Abychom mohli přizpůsobit naši legislativu určitým opatřením s ohledem na rozhodnutí soudu, který rozhoduje o dodržování či nedodržování základních práv. Máme další užitečný nástroj, který máme k dispozici, a to je ty jsou zvláštní vyšetřovací komise parlamentu. V tomto období máme v Rumunsku jednu vyšetřovací komisi, zvláštní vyšetřovací komisi, která analyzuje prezidentské volby z roku 2009 a já jsem členkou této komise. Zmínila se tady role parlamentu při jmenování soudců. Tady vám mohu říci, že v Rumunsku jsou soudcové, soudci navrhováni Vysokou radou pro soudnictví a jmenování prezidentem. Parlament v tomto procesu jmenování soudců nesehrává vůbec žádnou roli. Pokud jde o určité mechanismy kontroly nebo monitorování právního státu, demokracie a základních práv, a které jsou společné všem členským státům, tak eh, teď hovořím jako občanka země, která byla podrobena tomuto monitorování 10 let. Nezapomínejte, že eventuální zpráva by mohla být použita jako politický nástroj. Když by byla ta zpráva třeba velmi pozitivní, tak eh, vládní strany mohou tuto zprávu použít eh, k tomu, aby se chválili. Pokud to bude špatná zpráva, tak opoziční strany budou kritizovat eh, současnou vládu a budou ji obvinovat ze zneužití. Poslední věc. Hovořili jste tady o expertech, o odbornících, kteří budou provádět dohled a monitorování. Kdo budou tito experti? Kdo je bude jmenovat? Ale pak je zde ještě další aspekt tohoto problému. Kam budou směřovat ty informace? Protože já jsem zjistila, když jsem procházela zprávy o Rumunsku, tak jsem tam zaznamenala jistou nekonzistentnost. Minulý měsíc byl komisař Timmermance v Bukurešti. My jsme spolu diskutovali, diskutovali jsme o tom verifikačním mechanismu. A všichni jsme souhlasili, že tento mechanismus je pohybujícím se terčem a že bychom to neměli opakovat v budoucnosti. Takže pozor, opatrně. Já v teorii souhlasím s tím mechanismem, ale dnes hovoříme tedy pouze teoreticky. Nesmíme zapomínat na určité aspekty pokud eh, ta kontrola a ověřování bude probíhat tak, jak jsme to poznali my v Rumunsku, pokud eh, to bude pohyblivý cíl z roku na rok, eh, od zprávy ke zprávě, tak vám mohu říci, že já jsem se cítila diskriminována tímto zvýšeným dohledem. Pouze Rumunsko a Bulharsko byly v této situaci. A v posledních desíti letech jsem zaznamenala, a viděla jsem to také v tisku, že spousta dalších členských států má problém s demokracií, s korupcí, s právním státem a tam žádný takový mechanismus není. Thank you, Mr. Děkuji. Pan Šimkovský. Děkuji srdečně, paní. Děkuji, paní předsedkyni. Děkuji za to, že máme příležitost pohovořit o tomto tématu, protože je to důležité téma a je to téma, které na rozdíl od celé řady zemí, kde už velmi dlouho takováto kontrola demokratického činitele, tedy například parlamentu, nad fungováním justice, jeho tedy nezávislosti a správného fungování, existuje, tak v Polsku to zatím chybělo. Upozorňuji na to, že v Polsku jsme měli dosud takový stav, takovou Národní radu pro soudnictví. Tu vlastně jmenovali sami soudci ze svých řad. Neměli jsme zde mechanismus účinné kontroly ze strany společnosti. Takže já jsem opravdu rád, když zde slyším, co zde říkal pan předseda Bodry, který hovořil o situaci v Lucembursku. Mohu říci, že polská reforma justice jde právě tímto směrem, aby Sejm, který přece reprezentuje občany, měl vliv na výběr členů té Národní rady soudců. V tom novém návrhu 20 z těch 25 členů bude 15 vybírat parlament. Další otázka je, zda ti členové rady soudců budou vybírat eh, prezidenty jednotlivých soudů. To zatím chybělo. Upozorňuji na to, že v průzkumu, který byl realizován před zahájením této reformy, více než polovina Poláků hovořila kriticky o fungování justice. Bylo to předmětem eh, nesouhlasu obyvatel, protože justice byla neefektivní, chyběla zde důvěra, pokud jde o nestranost rozhodnutí a v souvislosti s tím se vláda pustila do odpovídající reformy. Bohužel já často narážím na kritiku. Zde zazněla slova pana poslance Engela, týkalo se to zase Polska a Maďarska. Já vím, že pan poslanec Engel tady hovořil, k čemu Evropský parlament vyzývá. Já bych zase rád vyzval Evropský parlament a pana Engela, aby se zaměřil na vlastní úkoly a vlastní pravomoci a ne na to, aby posuzoval Polsko a jiné země podle toho, co se píše v západních novinách. Naše reformy naopak jdou směrem zvýšení demokratického dohledu nad justicí, aby občané měli vliv na to, jak funguje justice. Já vás zvu do Polska, abyste si mohl ověřit eh, všechny ty názory, které jsou velmi často nespravedlivé a týkají se fungování justice. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Pan Jurek, prosím. Děkuji. Já se nebudu vracet k právním důvodům, kvůli kterým tento mechanismus dohledu nad demokracií budí odpor. Dva nebo tři orgány by měly mít stejné kompetence, to je Evropská rada, vlády, které fungují v rámci Rady Evropy hovoří o tom, že v některých zemích dochází k porušování hodnot, které jsou popsány v článku 2. Každý vlastně se může obrátit, každý může položit žádost 10 států nebo Evropská komise. To je můj návrh pro Franka Engela. Prostě pokud má pocit, že to nějak nefunguje, tak může předložit žádost, ale také apeluji na to, aby přijal verdikt Evropské rady. Ale pak je zde ještě jeden problém, jeden důvod. A to jsou zásadní obavy ohledně toho, jak se nakládá s hodnotami, které jsou popsány v článku Dvě, zda to jsou ty normy, o kterých hovořila paní Spinelli, ty transcendentní normy, nebo zda to jsou nástroje politického boje. Já jsem mnohokrát vystupoval, pokud jde o hodnoty v článku 2. A mohu uvést několik příkladů. Právní stát. A v Polsku, když se hovořilo o ženách, tak eh, se ukazovalo, že často i v jiných zemích, třeba ve Švédsku nebo v Německu, nebyly poskytnuty plné informace, byly poskytnuty naopak eh, informace schválně zkreslené. Potom zase byla vedena v Polsku kampaň za obranu nenarozeného života tak eh, tam eh, jsme právě ústavní soud, eh, který jasně řekl, že ochrana života před narozením je podmínkou fungování demokratického právního státu. V květnu, nebo tedy ano, v květnu před eh, třemi týdny jsme oslavili vlastně 20. výročí přijetí tohoto rozhodnutí a Polsko bylo atakováno kvůli tomu, že máme takovýto právní řád, jaký máme. Místo předseda Timmerman seděl na sále a já jsem řekl, prosím, dámy a pánové, eh, respektujte ústavní řád eh, jednoho z členských států, protože je to úplně stejný právní řád, který platil v okamžiku, kdy byly uzavřeny eh, římské smlouvy. V okamžiku, kdy bylo uzavřeno nebo kdy byla podepsána římská smlouva, tak eh, nikde neplatil právo na potrat nebo neměli tam potratové zákony. To bylo pouze v komunistických státech, nikde jinde. Potom eh, jsem se já dotazoval na zákon o eutanázii v Holandsku a nedostal jsem žádnou odpověď. Eh, přitom máme právo na vedení dialogu. Nikdo neatakuje Nizozemsko. Naopak, eh, pořád se útočí na Maďarsko a Polsko proto, že tam se realizují požadavky našich občanů. Třeba Maďarsko spustilo demokratickou konzultaci, použilo demokratický mechanismus a přesto se na ně útočí. V souvislosti s tím musím říct, že zde existují pochybnosti ohledně toho, zda ty hodnoty jsou vnímány jako normy nebo zda jsou politickým nástrojem. A vidíme zde neustálá pochybení Nedodržuje se dialog, eh, nedodržuje se právo na odpověď, odpověď na parlamentní kritiku, úctu k opozici. V tomto parlamentu také existuje opozice. To svědčí o demokratizaci našich institucí. A kdybychom neměli opozici, znamenalo by to, že nemáme demokracii. A nakonec ještě výzva. Předsedkyně žádá pana Jurka, aby dospěl k závěru. Já tady zastupuji ty poslance, kteří v době totality bojovali za hodnoty podle článku 2, hájili lidskou důstojnost, demokracii, právní stát a bojovali jsme také za ochranu práv lidí, kteří mají jiné přesvědčení. Pokud budete chtít, my máme bohaté zkušenosti s respektováním eh, práv lidí jiného smýšlení můžeme se s vámi podělit, protože v tom spočívá naše jednota a solidarita. Děkuji. Mr. Vitani from Hungary. Pan Vitani z Maďarska, prosím, máte slovo. Děkuji vám za slovo. Děkuji paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Jelikož pan Frank Engel hovořil o Maďarsku, tak mám tu povinnost na to reagovat. V první řadě chci říci, že maďarský parlament stejně jako jakýkoliv další stát člen který je členem Evropské unie, tak i Maďarsko respektuje demokracii, základní lidská práva a právní stát. A parlament dělá všechno pro to, aby tato práva byla dodržována. Evropský parlament v roce 2017 v květnu přijal usnesení a v rámci tohoto usnesení doporučil, aby na základě článku 7 bylo zahájeno řízení. My jsme s tím nesouhlasili a náš parlament řekl, že tady existuje zcela jasné eh, riziko porušování základních lidských práv. Poslanci liberálů a levicoví poslanci vždy chtějí, aby byl aktivován článek 7. A my jsme byli proti. Celá zásadně proti, protože my nesouhlasíme s tím, že se o Maďarsku říká, že v Maďarsku jsou zásadním způsobem porušovány základní hodnoty Evropské unie, protože tady jde o sankcionování Eh, členského státu za jeho přístup k migrační krizi. To znamená, my jsme trestáni za to, že v podstatě věci vnímáme jinak a reagujeme jinak. Maďarsko vždy bylo otevřené jednání, chtělo vysvětlit své jednání. My jsme se snažili přizpůsobit s těm skutečnostem a hledali jsme společná řešení. A nakonec chci také říci, že Maďarsko je evropským státem, spolupracujeme s Evropou a chceme reformovat bruselskou politiku tak, abychom i nadále mohli být dostatečně konkurenceschopní a žili v bezpečnosti. Děkuji. Děkuji. Velmi, velmi stručně to, že levicoví poslanci a liberálové chtěli aktivovat článek číslo 7. Chci říci, že to byla většina eh, Evropského parlamentu, včetně eh, lidovců. A za druhé, nemohu tady hovořit za socialisty a za GUE, ale za nás chci říci, že ve chvíli, kdy vláda zvolená liberály by dělala něco, s čím bychom nesouhlasili, tak bychom se proti tomu postavili. Jen před třemi týdny jsme debatovali v České republice, eh, debatovali jsme na, na půdě nizozemského parlamentu a ve chvíli, kdyby se takovýmto způsobem choval nizozemská vláda, tak já bych byla ta první, která by o tom chtěla debatovat. Nikdo další se nepřihlásil o slovo, takže se vrátím k našim panelistům a navrhuji, že bychom si to vzali v tom opačném pořádku, takže nejdříve bude hovořit pan Bodry, pan Krebit, pan Diaz a potom pan Engel to uzavře. Takže pan Bodry, máte slovo. Děkuji. Možná upřesním ten lucemburský návrh o Národní radě justice kterou tady možná úplně nepochopil polský kolega. Tato rada bude složena převážně ze soudců. Soudci ale nebudou jmenováni parlamentem, to není jejich úkol, to jsou eh, vlastně prezidenti největších jurisdikcí země a budou tam soudcové vybraní ze z řad soudců, budou tam také zástupci advokátů a potom tam budou také zástupci jmenovaní parlamentem na základě kritérií, které jsem tady eh, uvedl. Takže určitě se nesnažíme zavést polský model v Lucemburku. Pan Krebit, děkuji. Já si myslím, že to je důležité upřesnění. A také, když členské státy se zaváží nebo pustí se do reform justice, tak to není panenské území. Dnes existují evropské standardy, které byly přijaty především Radou Evropy. Jsou zde standardy, které jsou také vypracovány Evropskou eh, právní sítí, justiční sítí a také je důležité mít reformy, které budou slučitelné s těmito evropskými standardy. Teď mám na mysli především doporučení výboru ministrů Rady Evropy z roku 2010, kde se stanoví celá řada norem s ohledem na rozmanitost justičních systémů všech členských států Rady Evropy. A jednou z těchto norem je, že členové justiční rady musí být voleni soudci a ne parlamenty. Takže naopak, tady Evropa, velká Evropa postoupila. Pokud to srovnáme se situací před 40 lety a vypracovaly se standardy, které jsou dnes akceptovány. Takže je důležité, aby se členské státy, když se zamýšlí nad reformami justice, plně dodržovali evropské standardy. A je to důležité pro Evropskou unii, protože znovu je důležité připomenout, že Národní soud to je Evropský soud. Národní soudce je soudce Evropské unie, který provádí evropské právo, právo unie. A právo na odvolání, které je jedním ze základních práv podle listiny základních práv, umožňuje každému občanovi jít k soudu a uplatnit práva, které mu zaručuje legislativa Evropské unie. A toto právo jít k soudu zahrnuje právo jít k nezávislému soudu, předstoupit před nezávislého soudce. A musíme tedy proto dávat velký pozor na to, aby reformy justice zajistily nezávislost justice, protože pokud ne, tak zde vznikne problém při uplatňování evropského práva. Je to tedy otázka společného zájmu, je to problém pro budoucnost Evropské unie. A ještě poslední bod se týká společných hodnot. Článek 2 uvádí společné hodnoty Evropské unie. Je zde společné chápání těchto hodnot, které vyplývají především z celé judikatury našeho soudního dvora, ale také Štrasburského soudu. Takže samozřejmě jsou to hodnoty, které mohou vypadat jako obecné hodnoty, ale znovu říkám, to není panenské území. Tyto hodnoty, které jsou obsaženy v článku 2 smlouvy o Evropské unii, tam byly vepsány, protože jsme měli společný základ, společné chápaní toho, co to znamená. A já si myslím, že je důležité připomenout, že tento společný základ, to je znovu tedy zásadní otázka pro naši budoucnost, pro budoucnost Evropské unie. A právě proto v Bílé knize o budoucnosti Evropské unie jste si mohli přečíst, že ta dimenze hodnot má zcela zásadní význam. Bez ohledu na to, jaký scénář nakonec bude uplatněn, je jedna věc jasná budoucnost eh, se bude budovat pouze na efektivním uplatňování našich společných hodnot. A to je důležité sdělení, na to si musíte dát pozor. Nemůžeme relativizovat tyto hodnoty, můžeme mít různé názory, ale víme, když dochází k narušování práv demokracie a právního státu. Tyto hodnoty nemohou být považovány za velmi obecné a každý, že si je může interpretovat, jak chce. Ne. Tady máme také společnou interpretaci. Děkuji. Děkuji, paní Diaz. Madam. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych tady možná jenom vyjasnila něco, co mohlo být vnímáno trošičku nesprávně ze strany rumunského kolegy. Ve chvíli, kdy hovořím o tom, že národní poslanci hrají důležitou roli při jmenování soudců, tak neříkám, že jmenují soudce, oni jmenová, jmenují ty nesoudní členy výboru. Naše evropská síť pokrývá všech 28 členských států. 20 z těchto států má soudní rady nebo podobné nezávislé orgány, to znamená máme 24 eh, členů. Osm eh, států, většinou je to tedy v těch osmi státech, je to většinou tedy ministerstvo eh, spravedlnosti, které E, tady nese tuto zodpovědnost, ale, jak říkám, národní poslanci nejmenují soudcem. Druhý aspekt, nechci tady v tuto chvíli zacházet do e, reformy soudního systému v Polsku, ale to, co chci říct, je následující. E, poslední průzkum mezi soudci, který byl proveden anonymně, a jak říkám, asi 12 tisíc soudců nám odpovědělo. Tak v Polsku chci říci, že 74 soudců v Polsku nesouhlasí s tím, že by jejich nezávislost byla respektována. A v posledních dvou letech mám pocit, že parlament respektuje mou nezávislost, tak na tuto otázku 72% Eh, soudců odpověděla, že nesouhlasí, nemyslí si to. To znamená, že to je to, co přesně v nás vzbuzuje ty obavy, o kterých jsem hovořila. Děkuji, děkuji mnohokrát. Jenom minutu, minutu předtím, než bude hovořit pan Engels. Děkuji, paní předsedkyně. Velmi krátce. Já nevím, proč zde máme takovou výčitku v Německu o jmenování eh, federálních eh, soudců, rozhoduje federální ministr. A v Rakousku je to na žádost eh, rakouské vlády. Ve Švédsku ministr spravedlnosti. Přitom jsou členové vybírání vládou a parlamentem. Tak bych mohl jmenovat další a další. Společný činitel jako ten, který je vždycky přítomen při vybírání těchto členů, mně připadá jako zcela normální. Takže kde je to narušení nezávislosti? Kde konkrétně je ta změna, která se vám nelíbí a považujete ji za porušení nezávislosti. Takže formulujte prosím konkrétní výčitku. My se rozhodně neřídíme eh, názory soudců, ale názory občanů. Já si nemyslím, že v tuto chvíli tady vedeme debatu o Polsku nebo Maďarsku nebo jiných státech. Já si myslím, že ty obavy, které zde byly vysloveny, jsou obavy, o kterých se nehovořilo pouze v médiích, ale hovořilo se o nich a formulovaly je velmi nezávislé orgány, včetně Benátského výboru. Takže v tuto chvíli si nemyslím, že o tom chceme hovořit nebo o tom můžeme debatovat. V každém případě je to ale důkazem toho, že potřebujeme širší mechanismus, který se podívá na situaci ve všech státech, abychom byli schopni porovnávat. Protože my tady v tuto chvíli neříkáme, že jeden systém je lepší než druhý. Tady hovoříme o společných standardech, například v Nizozemí Nizozemsku nemáme žádný ústavní soudní dvůr a já bych byla velmi ráda, kdybychom měli ústavní soudní dvůr. Nicméně v tuto chvíli si nemyslím, že by někdo mohl Nizozemsko nazvat banánovou republikou bez demokracie. To znamená, že tady ty různé modely můžou fungovat ve chvíli, kdy se podíváte na různé modely, tak můžete tady mít zcela reprezentativní systém, můžete mít eh, systém, který daleko více zdůrazňuje pravomoci eh, prezidenta či parlamentu, ale je třeba se tady shodnout na nějakých minimálních standardech, které musí všichni plnit. A to je přesně to, o co tu jde. Nejde o to, že bychom tady chtěli vyzdvihovat a říkat, že některý systém je lepší než druhý. Pane Engelsi, máte slovo jako poslední závěrečný řečník. Děkuji. Já možná stejně jako můj krajan použiju jednu z oficiálních řečí mé země. Máme tři, takže zde máme opravdu výběr. Ne, ne, Sofie, my rozhodně bychom nevyčítali Nizozemsku, že je to banánová republika. Možná je to země, která byla dlouho bez vlády, ale to se může stát. Stalo se to i v Belgii a velmi dobře to fungovalo. Takže tvařme se, jako, že to může i nadále velmi dobře fungovat. Na závěr. K Polsku, Maďarsku, možná dalším, protože to jsou hnutí, která v současné době pozorujeme hlavně v těchto dvou zemích, ale to neznamená, že se to do budoucna nemůže týkat někoho jiného. Já myslím, že všichni velmi dobře víme, o co jde. Všichni to dobře víme, víme. Víme, o čem hovoříme. Třeba o tonta, totální maskulinizaci a politizaci ústavního soudu v Polsku. Může to být eh, v podstatě ústavně v pořádku, ale politická dynamika, která se zatím skrývá, za tímto vývojem, není dobrá. Já vím, že vy to vnímáte úplně jinak, stejně jako maďarský kolega to vidí úplně jinak. Ale my tady máme problém, který spočívá v neexistenci evropské logiky vládnutí. Zdá se, že se prostě neschodneme na tom, jakým způsobem bychom měli uspořádat institucionální krajinu jedné země, aby tam mohly instituce fungovat svobodně a nezávisle. A my jsme toho názoru, a vy to víte, protože my vám to víceméně neustále vyčítáme, Maďarsku, teď je Polsku, vy víte, že my si myslíme, že náležitost k Evropské unii vyžaduje, abyste k těmto věcem přistupovali jinak. A teď uvidíme, jak to dopadne. Nezačneme se mlátit klacky, ale bude potřeba, abychom se rozhodli, zda některé maďarské, polské a možná zítra další praktiky jsou v Evropské unii přijatelné nebo ne. Zda je tedy můžeme tolerovat v rámci združení státu, ke kterému jste se přidali se znalostí věci z vaší vlastní iniciativy. To není Evropská unie, která se připojila k Polsku nebo k Maďarsku. Bylo to naopak. Velmi dobře víme, jak to bylo. A musím vám říci, že my budeme velmi pravděpodobně mít opačný názor Dobrá věc je, že teď to můžeme dělat v Evropě civilizovaně a na půdě parlamentu, místo abychom to řešili jinými prostředky, ale já vám mohu říci, že jsem znechucen s těmi praktikami a říkám vám to, znechucen. Poslední maďarská kampaň. Stop Bruselu. Ta je tak eh, špatného vkusu, že já opravdu nemám slova, abych to mohl nějakým způsobem popsat. A teď se mně říká, slyším o tom, že už je to ukončeno a že máme 1,7 nebo kolik eh, milionů respondentů, což je prý úplně skvělý úspěch. No ale to je 15% voličů, kteří se toho účastnili. Ostatní zatím říkají své vlastní vládě. Ale prosím vás, nechte nás v pokoji. Stejně jako to slavné referendum eh, o migrační politice. 60% se vůbec neobtěžovalo přijít. To podle mě o něčem svědčí. Nedávno prý maďarský premiér objevil, že Brusel stojí po boku teroristů. Takže to bylo uvedeno v maďarském tisku. Bohužel ten maďarský tisk nám není tak dostupný, protože velmi málo z nás mluví maďarsky, ale můžeme si to nechat přeložit. Mně přijde úplně neuvěřitelné, že premiér členské země tvrdí, že hlavní město jednoho členského státu, kde navíc sídlí Evropské instituce, že je po boku teroristu. To mně připadá opravdu neuvěřitelné a je to podle mě v rozporu s jeho povinností loajální spolupráce s evropskými institucemi. Tyto věci jsou úplně podle mě v hlubokém rozporu. A já jsem pro spuštění článku 7, v případě Maďarska možná zítra i v jiném případě, protože pokud budou takovéto excesy tolerovány, tak eh, za několik let budeme v situaci jako před několika desítkami let. Není dobré, aby se ta vláda zhoupla špatným směrem a já si myslím, že toto riziko tady hrozí. Děkuji. Děkuji, ne, tuto debatu už jsme uzavřeli. Ano, uvědomuji si, že je tady pár věcí, které jsou samozřejmě citlivé a kontroverzní a vyvolávají emoce. Pan Engel je, má zcela pravdu, když hovoří o tom, že v tuto chvíli hovoříme o jádru demokracie, o kterém v tuto chvíli tak emočně si vyměňujeme názory. A myslím si, že přesně o to šlo, přesně o to šlo, eh, protože je to lepší než interní debata, protože ta eh, debata týkající se Orbánovy vlády už trvá sedm let a ono je to opravdu únavné. Myslím si, že je to únavné pro všechny. Tohle to neustále si přehazování horké brambory. Je to pravda, není to pravda, je to pravda, není to pravda. To je přesně to, proč chceme společné standardy na základě toho, co již existuje, protože přesně, jak říkal pan Krabi, tady v tuto chvíli nezačínáme od nuly, to není tabula rasa. A stejně tak o tom uh, hovořil také pan Hampa a pan Krabi, říkali to stejné. Fungování celého systému vlastně se zakládá na fungování všech jednotlivých částí, který tento systém tvoří. Evropská unie je komunitou nejen hodnot, ale také práva. A hovořilo se o tom ve chvíli, kdy e, národní soudy přijímají a aplikují evropské právo, no tak prostě aplikují společné právo. Samozřejmě, že tady existují různé názory, o kterých je třeba debatovat. To ale neznamená, že řekneme, že je všechno relativní, protože tady určité minimální standardy jsou. A ve chvíli, kdy některé státy přijdou eh, k závěru nebo dojdou k závěru, že nechtějí respektovat tyto minimální standardy, no tak se vydají jinou cestou. Nicméně já jsem si prakticky jistá, že většina lidí i v těch státech, o kterých jsme právě hovořili, toto nechtějí. Chtějí být součástí evropské rodiny a chtějí hledat společná řešení. Takže já bych poprosila opravdu všechny, aby se zamysleli nad tímto návrhem. To znamená, že by národní parlamenty jmenovaly jednoho svého zástupce tak, abychom pravidelně mohli debatovat na základě připraveného pracovního plánu, tak jak o tom hovořil pan Bodlí, tak abychom opravdu nějakým způsobem pokročili. To znamená, že ten návrh Evropského parlamentu bude výchozím bodem, ale není to nic konečného, takže já bych vás poprosila, abyste s tím souhlasila, byla bych velmi ráda. A co se týče mé poslední připomínky, ta je velmi praktického charakteru. Mohli bychom samozřejmě takto debatovat i trošičku v lepší eh, atmosféře během oběda. Nicméně já se vám v tuto chvíli už eh, omlouvám, že já bohužel se toho oběda nemohu účastnit, protože mám jiné povinnosti a stále ještě pořád neumím být na různých místech ve stejnou chvíli, tak jsem prostě nucená k tomu si vybrat. To znamená, že budu muset odejít, ale budete v bezpečných rukou, protože s vámi bude pan Engel, to znamená, že on vám eh, ukáže, kam jít, on si s vámi taky vychutná dobrý oběd a dobré víno. Děkuji vám za to, že jste se dostavili a že jste se účastnili této, já si myslím, velmi dobré debaty a doufám, že se nám podaří na této debatě i nadále stavět. Děkuji Děkuji vám mnohokrát.